Vážení kolegové, zahajuji naše zasedání. Mes chers collègues, la commission trans... Vážení kolegové, jak víte, náš výbor dnes zorganizoval veřejné slyšení o dopadu Brexitu na eh, leteckou dopravu. A my tedy bychom si dnes chtěli vysnout eh, zástupce jak velkých letišť, tak i leteckých společností a výrobce letadel Airbusu, aby nám řekli, jak z jejich pohledu na ně dopadne Brexit. Jde tedy o to, abychom lépe pochopili, jak ekonomické subjekty v oblasti letecké dopravy se vyrovnávají s těmi změnami, které Brexit eh, přinese po těch jednáních a jestli už existuje, existuje nějaký dopad, nějaké účinky, které identifikovali v tom období po eh, odchodu Velké Británie z, eh, z Evropské unie. Nám jde samozřejmě o to, aby to nemělo dopad na zaměstnanost, na eh, finanční situaci těchto podniků a na například eh, i konektivitu nebo svobodu pohybu eh, v Evropské unii. A z toho důvodu jsme iniciovali tento dialog, chtěli jsme konstruktivně s odborníky, což vy určitě jste, dámy a pánové, diskutovat o těchto otázkách tomto velké, této velké budově Evropského parlamentu rádi vedeme diskuze, které jsou podloženy fakty, eh, kde si rádi vyslechneme, jaká jsou, jaké jsou názory nebo stanoviska různých stran, aby naše rozhodnutí byla podložena. Eh, jsme v bezprecedentní situaci, protože je to poprvé, kdy se členský stát rozhodl odejít eh, z Evropské unie a proto Eh, je určitě toto slyšení pouze eh, jedním z dalších, které budou následovat. Celkem jich plánujeme uspořádat čtyři, abychom eh, se například dozvěděli, jaký bude dopad na námořní dopravu, potom půjde i na pozemní dopravu, tedy jak železniční, tak silniční. A to závěrečné slyšení o Brexitu bude to slyšení, kde chceme hovořit eh, jak se zástupci zaměstnanců v tomto sektoru, tak zástupci cestujících, protože to všechno jsou věci, které spadají do kompetencí našeho výboru. To je tedy ten obecný eh, přístup, který nás vedl eh, k dnešní akci. A teď informace k dnešnímu slyšení. To je rozděleno na dvě části. V té první části bychom chtěli si vyslechnout zástupce tří velkých letiště v Evropské unie. Jednak je to Heathrow v Londýně, Charles de Gaulle v Paříži a potom Dublinské letiště. Každé z těch letišť má své specifické postavení a potom ve druhé části našeho slyšení chceme diskutovat se zástupci několika leteckých společností a e, e, zájezdových společností. Je to Lufthansa, e, potom IAG, Ryanair, americké American Airlines a potom eh, výrobce letadel Airbus. Každý z těchto pozvaných řečníků bude mít krátkou prezentaci a potom by měla pokračovat diskuse se členy našeho výboru. Nejprve tedy si vyslechneme krátké vystoupení každého z těchto zástupců, potom bude následovat debata a potom teprve přejdeme k té druhé části, kde budeme eh, diskutovat eh, s zástupci leteckých společností. Chtěla bych ještě připomenout jedno Eh, nejdůležitější pravidlo pro tuto debatu. Jde o to, že prezentace eh, by měla být stručná, měla by se zaměřovat na téma dnešní, což jsou dopady eh, Brexitu. Všichni známe vás, máme informace o vašich životopisech, vašich společnostech, takže bylo dobře, kdybyste se ve svých prezentacích zaměřili skutečně na ty reálné dopady, které jste identifikovali. Tolik tedy na úvod a teď bych vám Eh, všem našim pozvaným řečníkům chtěla eh, říci, že vás tady velmi vítáme, jsme rádi, že jste přijali naše pozvání. Děkuji, že jste také eh, přijali to, že se s námi podělíte o vaše názory a znalosti. Jsme rádi, že vás tady dnes máme a protože vás je tady tolik, tak bych vám chtěla říci, že vaše prezentace by eh, měla trvat pět až sedm maximálně minuty, kteří mě znají velmi dobře, tak eh, vědí, že já řídit čas umím. A bez toho, abych to déle prodlužovala, tak eh, hned předám slovo prvnímu našemu hostovi, panu Kej, který je kde jste, který to jste, vy jste velkým eh, výkonným ředitelem eh, velkého obrovského letiště Heathrow a prosím, máte slovo. Thank you. Thank you, chair. Eh, velice děkuji, pane předsedo. A já se jmenuji Holan Kay a jsem generálním ředitelem letiště Europe a také jsem členem Unie, která zastupuje 35 států a mnoho členů. Musíme se na to dívat samozřejmě z hlediska občanů, cestujících, normálních pracujících lidí. Eh, samozřejmě, že eh, eh, Heathrow je nesmírně důležité středisko dopravy, přinášejí nám americké linky, pak Rom, Tarom a regionální a státy střed, jiného, jiné státy. A teď mnozí přicházejí do Spojeného království, aby tam pracovali, dělali biznis, aby studovali, anebo aby jeli do mnoha dalších destinací, které někdy nejsou dosažitelné z jiných letišť v Evropě. Samozřejmě, že naším velkým trhem je také propojení letů v Londýně na Heathrow, což znamená, že máme hodně cestujících z celého světa, z Evropské unie, kteří prochází naším letištěm. Máme také jedno z největších přístavů v Evropě, kde také můžeme propojovat tyto cesty. A letectví vlastně zajišťuje také obchodní e, spojení a všechny, všechny zboží, které má krátkou dobu spotřeby, většinou se přepravuje letecky a obvykle je to v trupu i eh, letadla, které přepravuje cestující, takže například elektronická zboží, farmaceutické produkty. Jsou to věci, které jsou důležité nejenom pro budoucí budoucnost evropské ekonomiky, ale pro společnost jako takovou. Letectví tudíž není jenom jedno z odvětví, ale umožňuje ostatní odvětví, aby fungovaly, aby například malé podniky v Talinu obchodovaly s Londýnem, aby se studenti dostávali do Oxfordu, aby hoteliéři v Londýně a v na celém, v, v, mohli, v celé Spojeném království mohli přijímat cestující. Je to důležité kulturně, ekonomicky, například ehm, také rezidenti Spojeného království často jezdí do Španělska a velice tím pádem eh, přispívají ke španělskému hospodářství a naopak eh, britští občané užívají eh, španělské slunce. Je to velice důležitý evropský projekt, spojuje to ekonomiky a snižuje to náklady na cestování. Proto například drobní podnikatelé mohli letět do Newcastle z Gdaňsku, což by nebylo bývalo možné za eh, podmínek, než byl jednotný trh letectví. Na to můžete být hrdí a to všechno musíme chránit ku prospěchu 27 eh, evropských států, ale i eh, britských občanů. Ale teď nám politikové říkají, že se máme připravit na tom, že tady nebude žádná dohoda pro letectví. Co to znamená? I když letectví je zásadní pro obchod, pak tady není žádná dohoda VTO, na kterou bychom se mohli tady spolehnout. Říkají nám, že bychom se měli vrátit k tomu, co bylo jako status quo před rokem 1973 nebo před pádem berlínské zdi, předtím, než se objevily nízkonákladové eh, letecké společnosti. Znamená, že například i eh, občané z Německa už nebudou mít takový přístup k ostatním ekonomikám, že nebude tolik spojů pro malé podniky mezi Spojeným královstvím a mezi 27 eh, členskými státy, že nebude tolik britských turistů, kteří by letěli do Španělska nebo do Řecka. Můžeme se ale toho vyvarovat, tohoto pádu bylo to obrovské selhání všech vedoucích představitelů, kdyby se nedohodli o letectví, protože důsledky by okamžitě pocítili všichni, koho zastupujete. Kdyby nebyla dohoda, znamenalo by to, že politikové zklamali své voliče i daňové poplatníky a nesmíme čekat až do konce procesu Brexit. Podmínky pro fyzické zboží prodávané před Brexitem je chráněno, které se dodá před rokem 2019, ale to se netýká letenek a brzy už si začnou občané kupovat i letenky dále než na duben 2019. Proto musíme čekat. Je třeba, na, eh, aby eh, vyjednávači snižovali tuto nejistotu, aby vybudovali důvěru pro cestující a pomohou tímto způsobem nejenom eh, leteckým společnostem a leteckým společnostem a letištím, ale veškerým ekonomickým odvětvím v Evropě. Můžeme toho dosáhnout, jestliže ve fázi 2 podle článku 50 vyjednávání dáme prioritu právě letectví a když se pokud možno budou dodržovat současná uspořádání. Díváme se dopředu. Musíme se snažit udržet přístup na trh mezi Spojeným královstvím a 27 členských států, aby to bylo maximálně konkurenčně schopné, aby to bylo maximálně propojené v rámci jednotného leteckého trhu. Nesmíme za zapomínat na ty, na nichž nejvíce záleží. Jsou to zájmy občanů a cestujících. To musí být naše priorita během a po vyjednávání. Ti musí být schopni plánovat, cestovat a podnikat bez jakéhokoliv přerušení nebo navýšení nákladů. Toto společenství může použít svého vlivu, aby to tak bylo. Velice se těším na vaše dotazy a na spolupráci s vámi a s kolegy v našem odvětvím, aby toto všechno se stalo. Děkuji, pane Kaj. Vy jste dodržel svůj časový limit, ale teď eh, dáme slovo dalšímu řečníkovi, eh, řediteli Dublinského eh, letiště. Vítejte tady a pan Tolan. Dobré odpoledne všem. Já jsem generální ředitel DAA to je Cork letiště v Irsku a jsem také členem představena CI. Irsko je opravdu vystaveno, já vám ukážu další slide Eh, vystaveno eh, eh, přístupu k leteckým službám, protože 90 vlastně Eh, v eh, přístupu se odehrává letecky. 78% je Společného království a vlastně my patříme k nejvíce eh, rychle rostoucím letištím a proto je mnoho lidí, kteří na tom závisí. My obsluhujeme 23 letišť a je tady také mnoho cestujících, kteří jedou přes naše letiště. Letiště Cork je důležité na jihu v Irsku a závisíme na 50 8% vlastně e, v provozu v leteckého ve Spojeném království. Tady vidíme, že od té doby, co začalo otevřené nebe, tak e, stoupl počet e, Eh, různých letů, pětkrát tedy z leteckých trast. Vidíte také, jak vypadala potom provoz na, v dublinském letišti, jak se tady zvýšil počet cestujících. Bylo to 5,1 milionů ale oni to bylo skoro 28 milionů a to všechno hrozně důležité a prospěšné pro Irsko obrovský je prospěch. Tady vidíte, že ty naše trasy, bylo jich 36 a teď je jich 127, přičemž je tady hlubší, rychlejší, levnější konektivita. Vidíme, že Spojené království nám způsobilo problém a, pro, a že vlastně 49% jde Eh, přes eh, Spojen, eh, Irsko. Vlastně 39% se týká právě provozu Spojeného království. Německo a Francie mají 6 nebo 7 svého leteckého provozu v rámci Spojeného království, takže až dojde na vyjednávání, pak vidíte, že je to velice nevyrovnané, pokud je o leteckou dopravu a velice se to může dotknout negativně právě Irska. Teď, když se podíváme, jak to vypadá v Evropě, regionální letiště jsou nejvíce ohrožena eh, tímto pádem z útesu a vidíme velké procento let, regionálních letiští, které závisí na provozu přes Spojené království. Tady vidíme, že některá ta letiště jsou opravdu ve velice obtížné situaci. Dále, podíváme se na posledních 25 let, je tady výrazná korelace mezi HDP eh, eh, trendy a cestováním ve Spojeném království. Nikdo neříká, že se bude zlepšovat ekonomika Spojeného království po Brexitu a to ještě předtím, než se projeví dopad eh, otevřeného nebe jeho ztráty. 44% do Irska turistů přicházejí ze Spojeného království. Další turistika je pro nás velice důležitá, protože skoro každý desátý každý občan je tam zaměstnán a je to obrovské množství eh, z hlediska miliard a vě, eh, eh, euro, která to představuje. Samozřejmě, že Irsko také konkuruje si s Spojeným královstvím pro turisty, kteří směřují do Lake Districtu, do Walesu, do Skotska a podobně. To všechno se prý. Dále vidíme 75 až 80 provozu je spojeno s rekreačními lety a to může být velice negativně nadále ovlivněno. Dále, mnozí říkají, že toto je všechno se nestane, že to si jenom představujeme, že to je jenom takový, ale je to vršek ledovce. A tady v je skryto to, že eh, budou dalže bude klesat eh, počet letů do Spojeného království. A samozřejmě, bude se, když bude dobře fungovat let, letání do Eh, z Ameriky a do dalších míst, tak se ten pokles projeví právě naopak na letech do Spojeného království. Co je třeba dělat? Máme tady velké výzvy podrž, udržet eh, konektivitu, zajistit, že budeme nadále aktivně spojeni, jakožto Irsko, s nejvzdálenějšími oblastmi Evropské unie i po Brexitu. Také nám jde samozřejmě o eh, další infrastrukturu, a její výstavbu, například Nová Runway. A musíme také udržet otevřené eh, nebe. Sice tady nám hoří ten, hrozí ten pát z útesu, ale vidíme, že přece jenom už dříve se nám podařilo něco překonat a lidé samozřejmě potřebují jistotu. Dále turistika a volný pohyb lidí. To je velice důležité. Máme společnou oblast cestování, to musíme udržet. Máme také společná vízová uspořádání, to také musíme udržet, to, co máme společně dohodnuto se Spojeným královstvím. A Irsko nesmí být samozřejmě negativně ovlivněno tím, co bude dělat Spojené království. Jde nám tedy něco jako š, š, uspořádání typu Schengenu. Dále musíme nadále spolupracovat v oblasti bezpečnosti letecké dopravy a společných standardů. Rozhodně nepotřebujeme a tady byla jiná uspořádání a jiné náklady. A nakosled, a to je velice důležité, musíme využívat příležitosti, ať už je to relokace agentur, které jsou ve Spojeném království, aby se přesunuli například do Irska. Konkrétně se jedná o Evropskou agenturu pro Eh, léčivé přípravky. A, čili my budeme se snažit využívat také eventuálních předností. Nakonec máme velké obavy. Myslíme si, že je tady opravdu velké nebezpečí. Jsme nejvíce vystaveni tomuto nebezpečí ze všech ostatních členských států a tyto obavy je třeba náléhavě řešit. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Já vám děkuji, pane Tolande. A teď bych chtěla dát slovo panu Kodrilovi, který je jedním ze eh, zástupců firmy, která provozuje letiště Charles de Gaulle v Paříži. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, dobrý den. Abych eh, splnil vaše očekávání, tak já eh, upravím tu svoji prezentaci, abych tady také neříkal to, co říkali mý kolegové zástupci jiných letišť. Pařížské letiště je také členem CIE a e, tato asociace také má společné stanovisko k této otázce. Já bych se chtěl omezit e, e, velmi stručně na to, že ta zkušenost, kterou máme s přibližně 25 lety jednotného trhu, který, což znamenalo transformaci sektoru letecké dopravy v Evropě. A dovolte mi ještě, abych se trochu vrátil do historie, protože Díky tomuto jednotnému trhu jsme tady zažili eh, revoluční eh, vývoj, který ale neznamenal úplně drastické změny, protože došlo ke změně regulace. Ta regulace původně byla iniciována ve Spojených státech a eh, Evropa potom mohla využít ty zkušenosti, mohla se vyhnout některým těm problémům a získala tím pádem výhody které tady předtím nebyly. Eh, došlo k tomu, že postupně se ten trh otevíral, postupně se vytvářela pravidla, eh, to znamenalo postupný, tedy eh, pomalý vývoj, až jsme dospěli do situace, ve které se nacházíme dnes. To jednotný trh tedy měl velmi pozitivní dopad na ekonomiku, na leteckou dopravu, došlo k podstatnému nárůstu a letiště Charles de Gaulle může být jedním z těch eh, hlavních příkladů, protože eh, dnes hm, tady je eh, hub, tedy pro tu největší francouzskou nebo francouzsko-holandskou společnost Air France KLM. Ale jako největší, druhého největšího klienta máme společnost EasyJet, Eh, která je tady také zastoupena a eh, i to tedy přineslo mnohým cestujícím výhody jednotného trhu. Když se podíváme ještě, co se odehrálo v těch posledních 25 letech, tak eh, se podařilo budovat aliance leteckých společností, ale také aliance několika letišť a to potom vedlo k prospěchu pro cestující. Jak už tady říkali ti dva mý kolegové, Jednak to vedlo k tomu, že letecká doprava eh, byla otevřenější vůči světu, anebo ten svět byl otevřenější vůči Evropě, ale také to umožnilo, aby tito cestující z Evropy měli výhody z letecké dopravy, která má mnohem eh, levnější, hustší a konkurenční schopnější. A tím pádem mm, se Evropa mohla světu otevřít eh, a naopak, ale stejně tak mnohem více narostla eh, zvyk nebo eh, přání Evropanů cestovat po celé Evropě. To bychom také měli mít na paměti v těch jednáních, která se budou vést, měli bychom si uvědomit, že to jsou výhody, o které bychom nechtěli přijít. 35 cestujících na Charles de Gaulle Eh, jsou ti, kteří eh, projíždějí, kteří se tady eh, přestupují. 30% našich cestujících pochází z Evropské unie a ti potom cestují dál do jiných destinací ve světě. A to jsou výhody jednotného trhu. Nesmíme zapomínat ale na to, že nejde jenom o ta velká letiště. Víme, že ten vývoj přinesl značný prospěch i mnohým menším regionálním letištím, která Eh, také eh, jsou konkurenceschopná, kolikrát jsou otevřená leteckým společnostem, které nutně nemusí být z té země, kde ta letiště se nacházejí a mohou zajišťovat tedy linky nebo trasy po celé Evropě. Zase to bylo výhodné pro zákazníky, pro zaměstnanost, eh, pro ty firmy, které provozují tato letiště, ale potom jsou to ti lidé, kteří žijí z toho Eh, z těch aktivit, které eh, tato letiště generují, ať už je to cestovní, eh, cestovní ruch, ale jsou to i logistika, přeprava nákladu. To všechno bylo posíleno tím, že máme na jednotném trhu mnohem více otevřených nebo liberalizovaných letišť. Když se ještě podíváme do minulosti, tak zjistíme, Eh, jaké byly ty změny v těch posledních letech a teď se musíme podívat na to, co by se mohlo změnit po Brexitu. Eh, teď jde o to, že bychom mohli ohrozit to, co jsme společně v Evropě vybudovali. Eh, víme, že teď se budou vést jednání, která jsou provázena různými nejistotami a my jsme si vědomi, že letecká doprava nemá nejistotu eh, ráda, protože letecký sektor chce mít jasná pravidla s dostatečným předstihem, aby se na ně mohla připravit, protože eh, letecký sektor nemá rád eh, rychlé změny. A jak jednotlivá letiště, tak i asociace letiště Eh, už teď eh, se připravují na to, že budou muset sledovat ta komplikovaná jednání o Brexitu, protože se budou snažit předjímat, eh, co se projedná, co se vyjedná, tedy pardon, protože ten čas, který budou mít provozovatele letiš k tomu, aby se přizpůsobili, se bude vyžadovat dostatek toho času, aby se na to mohli připravit. A na závěr bych chtěl ještě říci, že Eh, určitě bude k dispozici, potřeba dispozici minimálně několik měsíců nebo rok na to, aby mohli eh, se na ten výsledek jednání připravit. Děkuji, to je všechno, paní předsedkyně. Děkuji vám za tyto prezentaci. Já hned dám slovo koordinátorům za jednotlivé politické skupiny, kteří mají omezenou také dobu na svůj příspěvek. Ano, pane Van de Kampe, eh, Máme všichni omezený čas, každý koordinátor bude mít tři minuty, aby mohl položit své otázky a potom ještě každá politická skupina bude mít jednoho zástupce, který bude moci vystoupit. Pane Van den Kampe, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Abych podpořil nizozemštinu, tak Funguje tlumočení, slyšíte všichni? Ano, je to pro mě velká čest, že tady mohu hovořit s panem Holandem. A má první otázka směřuje také na něj. Jak se stavíte k budoucnosti a k evropskému aky tedy k tomu, že máme spoustu pravidel v Evropě, která platí přímo pro letiště Heathrow. A co byste si z toho rádi ponechali? Chcete si z toho vyzobat selektivně pár věcí, nebo jak se k tomu vůbec stavíte? Pak bych se dál chtěl zeptat pánu Holanda a Tolanda. Je to trochu těžké rozlišit ta dvě jména od sebe ale otázka se týká předpisů, která, které platí pro letiště. Jak si to představujete v budoucnosti? Budou britská letiště podle vašeho názoru dále splňovat předpisy EASA? Nebo mohl byste třeba říct něco k evropskému AKI? No a pak bych možná rád řekl ještě tolik, paní předsedkyně. My totiž vedle politických otázek Brexitu máme i praktické souvislosti. A je třeba zajistit, abychom zachovali co nejvíc toho, co se zatím vybudovalo. Mě nezajímá nějaké válčení a půdky. Měli bychom zachovat maximum z toho liberálního, co máme. Děkuji, pane van der Kampe, za sociální demokraty. Kdo? Pan Liberacký. So. Já budu zase tady propagovat polštinu. Eh, především na mě velice zapůsobilo, to, kolik jsme tady slyšeli pozitivního hodnocení Evropské unie. Už dávno jsme neslyšeli tak kladné hodnocení ohledně toho, čeho všeho dosáhla Evropská unie. Za druhé, rovněž na mě udělalo velký dojem to, jaké negativní důsledky bude mít eh, Brexit. Skoro bych se zeptal eh, pana generálního ředitele Heathrow, jak jste sám hlasoval, pro nebo proti Brexitu. Ale Británie eh, na druhé straně, tady jsme vlastně neslyšeli nic, pokud jde o variantu B. Budeme předpokládat, že dojde k takzvanému tvrdému Brexitu, hard Brexit. Budeme předpokládat, že to bude skutečně velice bolestivá operace. A jak se k tomu postaví letiště? protože my jsme dostali už určitou představu o výši škod a ztrát a teď je tady volání potom, aby se udrželo jednotné nebe, ale neslyšeli jsme žádné názory o tom, co bude, pokud k tomu nedojde. Proto bych byl vděčný eh, kdybyste, pánové ředitele, eh, nám k tomu řekli svůj názor. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych vám poděkoval za všechny řečníky, bylo to skvělé východisko, ale musím se omluvit, spěchám na letadlo, letím do Lotyšska, ale chtěl bych se zeptat, Představme si, eh, že pan Barnier mm, v létě 2018 se někam dál nedopracuje. Jak to bude fungovat na vašich letištích, jak pokud to bude pokračovat takhle? Jak eh, víme, pan Barnier má práva občanů a finanční věci a zatím není žádná dohoda a není mandát o budoucích vztazích. To je jedna otázka. A ta druhá, máme svého druhu souhlas o jednotném leteckém prostoru a já nevím proč. Pokud třeba Spojené království, jak to bude, očekáváte, že se budete třeba snažit z toho aký něčemu vyhnout, anebo s tím můžete zcela žít, nebudete třeba platit eh, za členství, třeba země západního Balkánu nejsou členy EU a přitom eh, bezplatně využívají tého jednotného leteckého procesu, prostoru. Chcete tedy něco v tomhle měnit? To je otázka na pana Holanda Keje. Děkuji. Děkuji, pane Zilo, za Alde, pan, paní Bilbao. Děkuji. Dobré odpoledne a děkuji. Děkuji všem řečníkům, bylo to nadmíru zajímavé. Ráda bych se zeptala pana Johna Holanda. Jak k tomu budete přistupovat ty měsíce, co uběhly od zahájení jednání o Brexitu? A mě by to zajímalo v číslech konkrétní, přímé, dopady toho rozhodnutí. A nebo jinudy, na rozdíl, naopak všichni čekají a vy budete čekat, jak to dopadne, ona vyjednávání. Jak vás ovlivnil výsledek toho referenda? A za druhé, chystáte nějaká opatření v souvislosti s možným odchodem, o němž ještě vůbec nevíme, jak bude vypadat. A myslím, že musíme být upřímní. Hovoříme o společných jednáních. 19. června byly stanoveny spole, společné priority, status evropských občanů a jeho respektování a účet, který bude Spojené království muset zaplatit za odchod, tedy před odchodem. To je něco, na čem se shodli všichni poslanci a všechny instituce. No a ještě s ohledem na Irsko jsme slyšeli různé hlasy z institucí, které se týkají severního Irska, když tam po vystoupení vznikne rozhodnutí o fúzi, tak odpověď bude automatická. Co nám k tomu můžete říct? Bude-li to probíhat takto, tak jaký byste viděli, že to bude mít v reálu dopad na leteckou dopravu? Děkuji, paní Bilbao, pan Dalundy. Děkuji, paní předsedkyně. I já jsem chtěl využít příležitosti a nechat zde zaznít svou mateřskou švédštinu. Děkuji, že jste přišli, že jste nás informovali o tom, že dopady Brexitu by se měly co možná minimalizovat. My zelení se o to zasazujeme, aby se zamezilo nějakým negativním dopadům na mobilitu v Evropě, protože lidé v Evropě musí mít šanci mobilitu si zachovat a je nepřijatelné, aby teď, když máme klimatické dopady a budeme je omezovat, tak abychom teď ještě navíc měli omezovanou mobilitu v důsledku těchto jevů. Co tedy je možné učinit, aby se ty problémy pokud možno minimalizovaly? A hlavně pro Irsko ta motivace bude asi hodně silná. Děkuji, paní Jutap. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda zeptala, zda v rámci studií a analýz dopadů na velké, velká evropská letiště se také zkoumalo, jaké dopady Brexit bude mít na menší regionální letiště. A to v souvislosti s úvahami, že velká část provozu na těchto letištích zajišťují loukostové, nízkonákladové firmy, které využívají pravidla Open Sky, otevřeného nebe, že lítají ve třetích zemích. To znamená, že tyhle letecké společnosti obsluhují celou řadu regionálních letišť a tady samozřejmě s Brexitem se vznáší otázka, zda to bude možné i nadále. Určitě jste dělali nějaké simulace, abyste viděli, co se bude dít na regionálních letištích. Děkuji. A nyní za jednotlivé politické skupiny bude moci vystoupit jeden zástupce na jednu minutu. Pan Markus Viper EPP, máte jednu minutu, prosím. Existují nejrůznější studie, třeba od dolní sněmovny britského parlamentu, kde se říká žádný problém, Britové zůstanou v Single European Sky EASA a tak dále a ono to s tím Brexitem nějak hladce bude fungovat. Ale já si myslím, kdo říká A, musí říct i B, a máme tady otevřený problém volného pohybu pracovních sil. Něco se určitě změní a otázka na letiště, kdy ty, kde ty změny budou? Bude to třeba orientace kterou my jako EU máme s jinými zeměmi, Kanada, Švýcarsko. Nejsem odborník, abych to posoudil, ale je nějaká základní směřování, kde by ty změny, jak by mohly vypadat? Merci beaucoup, monsieur Piper. Děkuji vám, pane Pipere. A teď za skupinu socialistů. Je tady někdo, kdo chce položit nějaké otázky? Paní Lucy Anderson. Já jsem si teď chtěla mluvit až později, až se bude mluvit o eh, letecké no, výrobě letadel, ale dovolím eh, si něco říct i teď. Co se týče celkového dopadu na eh, dopadu Brexitu na Evropskou unii, je evidentní, že absence dohody rozhodně nebude lepší než špatná dohoda. A jde o všechny, všem nám záleží na tom, aby nedošlo k té velké nejistotě. A jsem ráda, že vy jste o tom také hovořil. Ale mám ještě jednu konkrétní otázku, a sice, jak vy vnímáte problém se zaměstnaností a deregulací protože rozhodně asi nechceme, aby pracovníci v celé Evropě byli podřízeni tomu nejnižšímu možnému sociálnímu základu a aby nebyla dodržována práva pracovníků. A také co se týče dodavatelského řetězce, všechny eh, členské státy EU jsou zapojeny do, do toho dodavatelského řetězce a jak tedy můžeme zajistit, aby to nebylo narušeno v případě, že nebude panovat žádná jistota ohledně výsledku jednání. Děkuji, paní Foster. Děkuji, děkuji za vaše prezentace. Já mám jenom několik eh, poznámek. Hmm, jedna se týká Heathrow. Eh, eh, když se vrátíme do roku 73, mělo to velmi pozitivní eh, dopad, ta, de, eh, ta liber, liberizace, potom vznikly společnosti jako EasyJet, Ryanair a já si nemyslím, že je potřeba jít nutně až tak daleko, eh, tedy do roku 73. A teď k Dublinskému letiště, tam teď jsou problémy s bezpečnostními opatřeními. Já Nevím, kdo eh, vlastně eh, tady předeslal, že by nebylo možné splnit ty bezpečnostní požadavky, které eh, nařizuje IKA. Je evidentní, že v okamžiku, kdy se zruší platnost evropské legislativě ve Spojeném království, bude dostatečné přechodné období, aby se upravilo to, co bude potřeba, a také co se týče Eh, dodržování pravda. Rozhodně by nikdo z nás nechtěl, aby Spojené království eh, neplnilo některé své povinnosti. Pan Wintenberg má slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jenom několik otázek pro pana Olanda Keje, který, který bych se chtěl ptat na EASu. Pokud pane království už nebude členem EASa, tak jaké budou důsledky? vzhledem k tomu, že se teď jedná o jejich kompetencích. Jde o pozemní odbavování, ale také vybavení, bezpečnostní vybavení letiště. Ta první otázka, druhá otázka, která s tím souvisí. Jste pro eh, to, aby Spojené království zůstalo členem EASA, jaký proces by se musel Eh, aplikovat, eh, jakou výchozí pozici by Spojené měl A potom další otázka. Teď jste součástí nedokončeného projektu Jednotné eh, nebe, jste součástí sítí TNT, součástí Cezar. Budete chtít zůstat i v těchto iniciativách? Děkuji, pane Wintenberku. Pan Kramer má slovo, prosím. Já si myslím, že nějaké vyzobávání třešinek nebude. Samozřejmě máme smlouvy zeměmi, které, se zeměmi, které nejsou členy EU, Norsko, Švýcarsko, ale za to se musí zaplatit a dodržovat zákony. Proto se ptám, regionální letiště by měla být výnosná aspoň 10 let. 50 všech regionálních letišť prodělává. Jak s nimi, jak s tím počítáte? No, to všechno totiž zaplatí daňový poplatník a když dojde k nějakému soudnímu procesu k porušování sociálních a jiných práv Evropský soudní dvůr, budete akceptovat jeho rozhodnutí nebo řeknete ne, to musí být britský soud. Proč vedete tu diskusi teď po onom referendu? Vlastně jste o tom měli diskutovat předtím. Možná, že by pak to referendum bylo dopadlo jinak, ale když se 30 let o EU hovoří tak špatně, tak se nemůžete divit, že lidi hlasují proti. Merci, monsieur Kramer. Auprès du groupe... E Děkuji, pane Kramer, za FDD. Je tady někdo, kdo by mohl něco říci? Nebo kdo chce něco říci? Ne. Takže v tom případě dáme slovo našim hostům. Eh, byla vám položena eh, celá řada otázek. Co je potřeba uh, eh, zajistit v oblasti AKY? Jak potom letiště nebo regionální letiště pocítit ten dopad? A také se hovořilo o možnosti toho tvrdého Brexitu. Eh, máte promyšleny i další aspekty, které by to sebou mohlo přinést? Nevím, jestli tyto věci předjímáte. Potom jde o dopad na mobilitu. Bude muset eh, potom fungovat nějaká evropská koordinace. Potom se hovoří o regulaci. Eh, každý z vás dostane tři minut, aby se k tomu mohl vyjádřit vy budete aktéři. A nás by nás zajímalo, jestli jste už eh, v nějaké míře přemýšleli o tom, jak se s těmi dopady vyrovnáte. Pan Oland jako první. Uh, so Just for the record, I didn't actually campaign for the Remain vote. Já jsem eh, vlastně vedl kampaň za to, abychom zůstali v EU, kdyby vás to zajímalo, a můj argument tehdy byl ten, že ten jednotný eh, trh v letecké dopravě byl nesmírně přínosný pro obyčejné lidi v EU. E, mě doma normálně nikdo neposlouchá, e, musíme e, ale být velmi pragmatičtí, musíme se snažit najít nějaká praktická řešení. Trh s leteckou dopravou je velmi, a to je z podstaty věci, je velmi integrovaný, můžeme mít stejné standardy, společné metody, protože to snižuje složitost, je to bezpečnější, snižuje to náklady. Takže když se podíváme na to, jako je EASA, ano, my bychom eh, očekávali, že nadále budeme členem EASA. To také říkáme, když za to lobujeme ve Spojeném království a myslím, že proto je velká podpora. Stejně tak je jednotné evropské nebe, jak EASA, tak i jednotné nebe Cezar. To jsou všechno věci, kde eh, Spojené království bylo vždycky tím hlavním eh, hlavním iniciátorem, vždycky tam odvádělo většinu práce Eh, také v Heathrow jsme byli jedním z prvních, kdo jsme přijali ATDM, což je ten, eh, eh, ta původní technologie pro A Budeme samozřejmě v rozmění těch technologií pokračovat i nadále, proto by bylo logické, kdybychom tam zůstali. Co jsme zatím dělali dosud? Zatím dochází k nárůstu počtu cestujících, ale i přepravy nákladu. V těch posledních, řekněme, šesti měsících hodně z toho souvisí s Eh, pohybem eh, kurzu, ale mm, pravděpodobně také znamená, že lidé eh, prostě pokračují ve svých životech tak, jak jsou na to zvyklí a nechávají to na nás, abychom promysleli ty dlouhodobější změny. Také jsem slyšel ten argument, že Brexit je jenom politická věc, že to neovlivní podnikání, ale já si myslím, že pokud budeme ignorovat zájmy běžných lidí a podniků, tak eh, to bude i ekonomická otázka. My se musíme hlavně zaměřit na to, abychom mohli dále růst a eh, abychom vytvářeli pracovní místa. Tomu by, eh, to by Brexit neměl narušit. Zachování statusu quo je, myslím, v zájmu všech lidí ve Spojeném království a v celé Evropě. A tam, kde jde o zachování toho jednotného trhu s leteckou dopravou. Děkuji vám, pane Olandre. Teď pan Toland má slovo. Eh, já bych možná mohl se vyjádřit té první otázce. Nejprve Elsa a ICA. My to prostě nevíme, my si myslíme, že by měli eh, tady panovat reciprocita, stejné standardy. Vůbec nevíme, jak Spojené království k tomu bude přistupovat eh, v těch jednáních. Co se týče plánu B, žádný takový plán eh, neexistuje. My všichni samozřejmě pracujeme na našich vlastních scénářích. Je to naše hlavní priorita vzhledem eh, k závislosti Irska na propojení se s Spojeným královstvím, ale od eh, britské vlády jsme žádný plán B nedostali, nic jako neříkali pravděpodobně. Někteří ty zákazníci se k tomu budou vyjadřovat. Víme, že tady bude to, ten rozvojící okamžik, kde ty věci mohou radikálně změnit a je evidentní, že zákazníci eh, nebudou příliš nadšení. Co se týče regionálních eh, letišť, eh, polovina z nich přijde o peníze, jsou velmi navázána na místní ekonomiku, takže to bude obrovská rána pro ně, protože budou vystaveny těmto rizikům a také se omezí ta, to propojení se eh, trhem ve Spojeném království. Já si nemyslím, že by to měl být daňový poplatník, kdo by za ty všechny věci měl platit. Eh, měly by to být ty společnosti, které by měly eh, se postarat o to, aby všechny ty věci jako propojení trhu bylo zachováno. Někdo se ptal na Severní Jirsko, já bych se rozhodně do toho ničeho, což to nechtěl pouštět, ale Dublin slouží i jako letiště pro e, severní Iry nebo eh, občany severní Irska. E, třetina e, našich cestujících je ze Severní Irska. E, my jsme asi nejvíce jako Dublin vystaveni následkům Brexitu, protože tady je ten problém s tím společným prostorem, s tím jsou pozemní hranicí a e, víme, že ekonomika je naprosto navazána na cestovní ruch. Určitě to bude velmi nevýhadné pro republiku Irsko, pro jich Jirska, ale eh, ještě horší to bude pro severní Jirsko. Eh, je potřeba zastavit eh, ten pád, který hrozí pro Spojené království. Já myslím, že Spojené království bude mít velmi velké ekonomické problémy. Také tady hrozí ta nahlá nejistota. My teď zajišťujeme velké propojení, máme více než 20 letů z Dublinu do Spojeného království. Eh, kdybychom to poměřili, tak jsme asi osmé nebo deváté největší letiště, kdybychom to poměřili i s ostatními britskými a rozhodně bychom eh, nechtěli, aby nastalo to situace, kdy to jednání bude velmi chaotické. Děkujeme. Eh, teď dám slovo panu Goldenemu. Děkuji, paní předsedkyně. Letiště, která zůstanou ve společném evropském prostoru v tom jednotném trhu, budou ta, která budou mít nejvíce příležitostí, protože důsledkem Brexitu budou zejména pro provozovatele letišť, kteří najednou se budou muset, nebo ti, kteří budou mimo, kteří se budou muset podřídit novým pravidlům, protože víme, že tady máme systém certifikace, který eh, se změní v eh, Británii. Znamená, že ti se budou muset vyrovnávat eh, s těmi novými Eh, pravidly. A proto bude zajímavé sledovat, jak nakonec ta jednání dopadnou. Jinak eh, se chci připojit eh, k tomu, co tady už zaznělo od jednotlivých řečníků. Letiště, a to včetně regionálních, které mají ekonomické výhody, z těch eh, leteckých společností, které podléhají té britské certifikaci, eh, na ty to také dopadne a otázka, která teď asi nás všechny nejvíce zajímá, je to, jestli ten ekonomický model, který oni mají, bude moci trvat i nadále. Protože teď, eh, kdy Evropané mají chuť cestovat a vybírat si z těch různých nabídek, tak budou chtít i nadále si tyto výhody zachovat. A pokud vznikne tady prázdné místo na trhu, tak bude otázka, jak se to zaplní, eh, eh, které státy toho využijí a jak to potom ovlivní ty státy, které budou mimo. Děkuji zástupcům eh, různých letišť, které jsme dnes pozvali. A teď přistupujeme k druhé části panelu a já se dívám tímto směrem, protože vy jste zástupci leteckých společností. Ten eh, systém eh, teď bude stejný, každý z vás dostane 5 až 7 maximálně minut na ten svůj úvod, abyste nám reálně řekli, jaké jsou podle vás eh, ty budoucí dopady Brexitu. Jako první bude mluvit Willy Bolš. Vy jste zástupce International Aviation Group a máte slovo. Děkuji, dámy a pánové. Jsem potěšen, že tady mohu být a pohovořit jménem IAG, International Aviation Group. Jsme nadnárodní aliancí leteckých společností registrovanou ve Španělsku. Jsme na borze v Londýně ve Španělsku Provozujeme své aktivity z Londýna, máme šest eh, značek, osm společností, jsme registrováni ve Španělsku, Francii, Irsku, Velké Británii a jsme také zastoupení v Polsku. 60 tisíc lidí zaměstnáváme, přes 100 milionů lidí jsme transportovali a já jsem hlasoval pro setrvání Mohl jsem jako Ir hlasovat a hlasoval jsem rád. Měli bychom být pišní a jsme pišní na to, čeho jsme dosáhli v letecké dopravě. Tento parlament stále prosazuje principy volného pohybu osob a my jako biznis myslím, že Michael na tom pilně pracuje. My chceme poskytovat dostupné letecké společné spojení, které bude usnadňovat pohyb lidí i zboží po Evropě. Nemálo lidí a firm z toho profituje. Přes 900 milionů lidí loni letělo do a z EU to je téměř eh, jisté, že letos to bude miliarda od deregulace a liberalizace leteckého průmyslu v roce 1993 vidíme větší výběr, nižší ceny. Vidíme, eh, že počet ty slajdy můžete ignorovat. Počet um, měst počet eh, letecký je přes 3200 v dnešních dnech. Počet eh, služeb uvnitř EU, kdo má víc než dvě společnosti ze 61 v roce 93 na 650 v dnešní době. Letecká doprava podporuje ekonomické aktivity, obchod, cestovní ruch zhruba za 210 miliard eur a podporuje 3,5 milionu pracovních míst. 123 milionů v EU 27 je asi 1% HDP a máme tu disproporciální profit EU půl milionu pracovních míst. Od roku 2011 IAG investovala přes 12 miliard amerických dolarů do Airbus Aircraft a máme objednávky v úrovni 16 miliard amerických dolarů a očekáváme Airbus Aircraft, že bude dosahovat profitu. Jak víte, ten profit je ve Spojeném království. Letecký průmysl se odlišuje ve třech hlavních oblastech není, nespadá pod VTO. Jsme vyloučeni z pravidel WTO. Letecký průmysl stále funguje v systému, který reguluje efektivní kontrolu leteckých společností. Došlo k určitým pohybům směrem k liberalizaci, ale ta pravidla stále existují. A za třetí, důležité pro spotřebitele, letecký průmysl prodává své produkty na rok dopředu. Z těchto tří důvodů si myslíme, že je důležité, aby se vyjednavači soustředili na naše odvětví, tak aby ta miliarda lidí, která letos pravděpodobně bude cestovat a na, rok, na přes rok taky, aby si mohli rezervovat své letenky s důvěrou, že to, co si koupí, jim letecké společnosti o rok později také poskytnou. Systém mezinárodních dohod v letecké dopravě poskytuje známý rámec a jsme přesvědčeni, že EU a Spojené království by měly podepsat obsáhlou dohodu o letecké dopravě, podobnou, ale otevřenější než ty, které existují mezi EU, Spojenými státy, Kanadou a jinými. Měli by uznat, že tady je hlubší vztah mezi EU27 a Velkou Británií a měly by zachovat profit pro spotřebitele, měly by umožnit všem leteckým společnostem ze 27 členských států a Spojeného království svobodu pohybu, tak aby mohli nadále pokračovat v provozu mezi svými teritorii navzájem. Také by se tu mělo jasně určit, že e, letecké společnosti do Spojeného království a do těch 27 států by měly nadále moci fungovat, aniž by se složitě kontroloval jejich vlastnictví. Je tady potřeba aby se dosáhlo dohody v leteckém průmyslu tak, aby byla hotová, až Velká Británie odejde. Také si myslíme, že je třeba najít cestu umožnit Spojenému království, aby zůstalo součástí EASA. Británie do EASA značně přispívá. Já si myslím, že to je bráno na vědomí a ten příspěvek britský je velice profitabilní. 40 eh, zaměstnanců mimo EASA jsou Britové a jejich příspěvek by měl zůstat zachován. Také předjímáme, že by eh, Velká Británie měla být, mít možnost být plnoprávným členem. Letecká doprava to je odvětví, které se soustředí na bezpečnost a já si myslím, že je zájmem všech v EU27 i Spojeném království, aby se to rozhodně neoslabovalo, aby nedošlo k ohrození exportu v této oblasti. Máme před sebou velké výzvy, ale je jasné, že výzvy by měly být e, upřednostněny a to bychom měli vzít na vědomí napříč Evropou tak, aby spotřebitelé nepocítili žádné negativní vlivy. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně, jako další pan O'Leary. Dámy a pánové, dobré odpoledne. E, jsem strašně rád, že jsem zase z Bruselu. Tady jsem užitečně možná něco dělal už dlouhou dobu. Pokud nevíte, Ryanair je eh, už skoro největší eh, letecká společnost, nabízujeme, nabízíme nejnižší eh, uh, ne, ne, ne, ceny a máme teď miliony paci, cestujících, ne, ne, máme velkou kupní sílu, zejména pokud jde o letadlo a ne ECA je, v letiště, takže klesají náklady. Jak vidíte, my máme opravdu opravdu plán, že chceme nadále snižovat náklady na leteckou dopravu po celé Evropě. Takže ehm, budeme pořád nad těmi, kdo mají vysoké náklady. Ale Ryanair samozřejmě musí dnes řešit také řadu důležitých věcí a uvidíme na dalším slajdu. To nejde jenom o to, že lítáme všude po celé Evropě, budeme růst. Tady vidíte, jak budeme růst o 200 milionů cestujících každý rok a my budeme klidně lítat po celé Evropě i po Brexitu, i když možná ne po Spojeném království. A nedělal bych jsem si takovou starost kvůli regionálním letištím, protože plno letadel stahneme na, eh, ve Spojených království a dáme je právě na regionální letiště, i když Heathrow naštěstí zůstane možná prázdné, tak zase ta regionální regionální letiště z toho budou řešit. Máme ale skutečné vyhlídky na to, že třeba pro určitou dobu tady nebudou lety mezi Spojeným královstvím a Irskem, pokud totiž britská vláda bude trvat na svém stanovisku, to znamená, že nastaví tu laťku hodně nízko a pokud bude pořád tam mít takovou tu svoji červenou čáru a odejdou z Evropské unie, opustí i otevřené nebe a není tady žádná dohoda, která by to to nahradila. Spojené království si tedy pak bude muset najít cestu, jak se znovu dostat do otevřeného nebe, anebo všecko znovu dojednat se všemi 27 evropskými členskými státy, ale nevidím, že by tady byla nějaká vlastně možnost, protože tady není až tolik dobré vůle. Já rozhodně nechci podceňovat, jak Lufthansa a Air France eh, vidí eh, eh, výborné konkurenční příležitosti, jak překonat konkurenci na nakonec i od nás. A víte, že když francouzi mají možnost zarazit eh, kolik do Spojeného království, vždycky to rádi udělají. Zkrátka tady možná nějakou dobu nebudou lety mezi Evropou a Spojeným královstvím. Na celé řadě schůzy jsme o tom mluvili a pomoc nám pán Bůh, ptali jsme se, jestli mají nějaký plán B, oni ho evidentně nemají. A když je hodně tlačíte, jestli když nemají plán B, jestli mají aspoň eh, plán C, tak jeden z ministrů um, pro Brexit řekl, že třeba bude bilaterální dohoda mezi Spojeným královstvím a Pakistánem například a to klidně nahradí ten provoz, o který se přijde mezi Spojeným královstvím a Evropou. A já bych vlastně tady měl argumentovat za toto odvětví, ať se tohle nestane. Přece potřebujeme dohodu, aby ta bohatá letiště mohla pořád eh, to přehánět eh, s těmi, eh, s těmi poplatky, i když třeba říkají, stavíme novou runway, ale oni si pak účtují daleko víc, než kolik ta výstavba postaví. A až tedy Karlec ve Spojeném království bude přemýšlet v dubnu 2018 přemýšlet, kam pojede na, náklad, na dovolenou v roce 2019, tak si může říci, že pojede autem do Skotska a tu trajektem do Irska. Ale tak já je mám moc rád, ale není to moc reálné. Takže když se na to podíváme sektorálně, když tedy lidem začíná docházet, co znamená tvrdý Brexit, musím to dojít do září 2018, protože to odvětví letecké nebude čekat do roku 2019. My potřebujeme jasný právní rámec, jak se bude lítat mezi od září 2018. A e, e, jestli, jestliže tedy e, nedojde k tomu, že se vytvoří právní základ, tak my budeme zkrátka rušit lety a budeme rušit dovolené lidi. Samozřejmě Fran francouzům se to bude hrozně líbit, protože to způsobí eh, velké problémy a IMG, eh, tak eh, budou taky třeba, budou španělští operátoři a zkrátka vznikne z toho doopravdický chaos a budete muset řešit jeho výsledek. Samozřejmě, že Spojené království bude tím trpět, ale zase také se přijde o pracovní příležitosti v, v turistice ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ano, eh, dobře, eh, budeme eh, dále lítat jinam, ale přece jenom se nedohoní ta čísla, která momentálně zajišťují Britové. Dobře, třeba budou duty free obchody na britských letištích. Bohužel zase tam nebude nikdo lítat a pak třeba ten transatlantický provoz třeba pojede, půjde přes Francii, pomáhá jim pán Bůh, nebo přes Německo, přes Frankfurt. Zkrátka plno věcí se bude muset eh, dát nějak dohromady. A jenže možná nepřežije ten tvrdý Brexit, ale je třeba přesvědčit britskou vládu, že by měli eh, ignorovat plebicit z minulého roku, zůstat v Evropě a dále těžit otevřeného E, nebe. A potřebujeme ale opravdu reformu, ať už se stane cokoliv. A můžete začít tím, že začnete reformovat různá ta bohatá letiště v Evropě, která za ty 30 let neudělala nic, aby snížili náklady na létání, naopak využívají každé příležitosti, aby je zvedali. A nejradši pak e, vodzí lidi prostřednictvím e, Ryanairem, aby mohli navštěvovat kamarády a příbuzné po celé Evropě. Děkuju. Eh, budeme muset najít nějaký kompromis pro všechna letiště, který bude všem letištím, nejen těm malým nebo jenom těm velkým. Teď bude mluvit pan Kennedy, který je zástupce Airlines for America. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předkyně, děkuji za to, že jste mě pozvali. Jsem Sean Kennedy, jsem viceprezident globálních záležitostí pro Airlines for America. Eh, jsme tedy eh, asociace eh, těch leteckých společností, které a také pro osobní, ale i nákladní přepravu. Naše členy jsou FedEx, Apex, American Airlines a další. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost tady vystoupit. Samozřejmě, že jsem pracoval jak v kongresu, v obou komorách, tak i Eh, tak i v Bílém domě za prezidenta Obamy. Toto je velmi eh, Toto je velmi komplikovaná otázka, eh, která samozřejmě bude mít dopady na Spojené státy, na Spojené království, to je evidentní, protože jde tady o hodně té dopravy přes Atlantik. Letecká doprava, to je téma, o které se jednoduše hovoří, protože všichni to používají, všichni vědí, jak to dopad. Mému otci bylo 27, když Eh, poprvé letěl, já, mě bylo pět, když já jsem poprvé letěl, a to bylo přes Atlantik a moje děti cestovaly, když jim bylo jenom několik měsíců. Eh, dnes eh, prakticky bereme leteckou dopravu jako mobilní telefon, když to byl luxus, ale dnes už to je naprosto každodenní samozřejmost každý eh, den odlétá 377 letadel ze Spojených států do Evropské unie, přepraví 76 tisíc cestujících, asi 20% z nich eh, přestupuje na Heathrow, 53% veškeré dopravy eh, prochází Londýnem, takže nemůžeme podceňovat důležitost letiště Heathrow pro konektivitu s Evropou. Letecká eh, doprava je upravena celou řadu multilaterálních eh, bilaterálních eh, dohod leteckém, letecké dopravě, jinak by ta právní jistota byla ohrožena. Už několik desetek let tady platí ten současný právní status quo a Vždycky to bylo tak, že státy vylučovaly z obchodních dohod leteckou dopravu. Teď víme, že před deseti lety Spojené státy a Evropská unie uzavřely dohodu o volném nebi, kde došlo k liberalizaci eh, letecké přepravy. Už tady nebyla žádná omezení počtu let, kapacity, eh, cen a nebo vstupu na trh. To vedlo také k založení no, k právnímu základu pro vytváření těch leteckých eh, aliancí, jako jsou Star, Sky Team One World, které se toho účastní i ty hlavní evropské letecké společnosti. Takže teď eh, většina cestujících využívá přestupů v rámci těchto aliancí. Ale ehm, eh, víme, že také dochází k eh, koordinaci s schvalováním těchto tras, kapacity a tak dále, tak aby ty letenky byly co nejlevnější pro cestující. Jak už tady bylo řečeno, až Spojené království formálně z březnu 2019 odejde z EU, tak už nebude součástí této dohody nebo dohody o jednotné evropské nově, takže první den po Brexitu už americké společnosti nebudou moci létat do Spojeného království nebo e, nechat tady přesupat cestující, kteří e, míří do Evropské unie. A to bude platit i pro evropské letecké společnosti. Eh, možná, že některé sektory, jako je zemědělství nebo telekomunikační služby, mají tu rezervní možnost využití režimu Světové obchodní organizace, ale letecká přeprava je vyloučena z režimu Světové obchodní organizace, takže se budeme muset vrátit k režimu, který fungoval ve 40., 50., 60. no 50. letech, kdy letecká doprava byla velmi odlišná té dnešní. Eh, tehdy to byla také doba, kdy telefony byly pevně opevněny na zdi eh, byl to eh, model podnikání, který nebyl tak vyzralý, jako je ten, který máme dnes a kdy ta očekávání jsou naprosto jiná. Stejně tak eh, ta eh, dohoda o volném nebi mezi Spojenými státy a Evropskou unii umožnila ta uvolnila mm, vznik aliancí leteckých společností, což umožňuje větší propojení za nižší cenu. To ale skončí, pokud Eh, se to budou účastnit britské společnosti. A víme, že letecké společnosti začnou prodávat své letenky rok dopředu, takže ty budou potřebovat nějaké ujištění o tom, eh, už od března 2018, že to všechno zůstane tak, jak je to dnes. Některé možná přemístí se místa přestupu někam jinam na kontinent z eh, Heathrow, což možná zní jednoduše, ale velmi těžce se to provádí, protože americké společnosti investovaly miliardy dolarů na letišti v Heathrow, protože Eh, Spojené království je eh, jedním z největších trhů, takže není úplně představitelné, že by eh, ta odsud odešly. Co tedy se stane? Já jsem říkal, že letecká doprava je teď stejná jako mobilní telefony. Já předpokládám, že všichni občané budou chtít pořád ještě využívat ty služby, tak jak jsou na ně zvyklí dnes. Nepředpokládají, že den po Brexitu nebude možné sednout do letadla a někam odletět. A proto bude muset eh, Spojené království a Evropská unie něco udělat, aby zajistili kontinuitu. Bude potřeba udělat dva eh, kroky, aby se zajistila mezinárodní, eh, mezinárodní propojení mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Jednak je to dohoda o těm o volném nebi mezi Spojeným královstvím a Spojeným královstvím. Teď se tím zabývají obě země velmi aktivně, my doufáme, že to bude možné. A za druhé, je určitá dohoda mezi Evropské unii a Spojeným královstvím, což by mělo vést k pokračování toho leteckého trhu, pokračování hospodářské soutěže a zamezení zbytečné regulace. My chápeme, že máte velmi málo času na velmi zásadní rozhodnutí že to týká celé řady sektorů, nejenom letecké dopravy, ale narušení letecké dopravy mezi Spojenými státy, Spojeným královstvím a EU by bylo katastrofické pro všechny. Jak víte, tak se čím dál tím více diskutuje o přechodném období, aby se omezily ty účinky v bezprostřední době po Brexitu, e, zatímco se definují, ty, definují to, ten budoucí režim. E, toto přechodné období e, by Eh, je velmi důležitá věc, eh, aby eh, letecké společnosti se nestaly rukojmí těchto jednání. My si velmi vážíme, že k tomu přistupujete s tímto způsobem, že anticipujete ty změny a samozřejmě přivítám jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám, pane Kennedy, a nyní dávám slovo panu Tomasovi Kropovi, který je viceprezident Lufthansa, nebo skupiny Lufthansa. Prosím, máte slovo. Milá paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, pro celou Evropu je to na výsost dramatická událost. Pan O'Leary eh, hovořil, jako by se to Němců a Francouzů netýkalo, ale ono to není pravda. Pro skupinu Lufthansa, Lufthansa to bude mít zásadní a špatné uh, dopady. Proto my bychom samozřejmě se radovali, kdyby se to dalo zvrátit, ale to není v našich rukou, co my si přejeme. V Open Sky a velkém evropském neby by se to mělo zachovat. My jsme s tím vyrostli. 25 let, tento týden je to 25 let co vznikl jednotný prostor v letecké dopravě před několika málo týdny. Asociace letišť a leteckých společností se účastnilo oslav 50 let římských smluv, aby ten populismus, který se v Evropě eh, rozvíjí, neovlivnil evropskou budoucnost. Bylo to před volbami v Holandsku a ve Francii, teď se to trošku zlepšilo, ale když jsem teď tady, Eh, před výborem pro dopravu Evropského parlamentu, tak po těch dnech, co jsme teď zažili eh, v souvislosti s G20, tak tam šlo o svobodný obchod a spravedlivý obchod. A co jsme se dověděli z tohoto grémia, třeba o právech cestujících, tak když se podíváme trochu východně jiné na západ, tak vidíme, že zákazníci, kteří létají do Japonska a do Číny, mají zaručená práva cestujících, když cestují tam nebo zpátky s evropským dopravcem, tak ano, ale když letí třeba s japonskou společností, tak vaše legislativa už tam neplatí. Stejně tak obchod s emisemi, když eh, my letíme s Lufthansou Berlin, Frankfurt, Peking, tak platíme za emission trading, ale když letí Katar z Berlína přes Dauha do Číny, tak nikoliv. A co my si nepřejeme, je legislativa, kdybychom všichni měli trh Open Sky, ale kde eh, práva cestujících osob s emisemi Evropský soudní dvůr nebo volný pohyb osob bude platit pro evropské tedy e, do Evropské unie patřící společnosti, ale ne pro ostatní. Open Sky ano, ale stejné podmínky. Legislativa, kterou vy tu přijímáte, musí platit pro všechny, kteří provozují leteckou dopravu na jednotném evropském trhu. A jak už řečeno, my máme velké problémy. Máme sousední státy jako Turecko, kde není žádná regulace stávek. 15 stávek máme za sebou. My to musíme nějak akceptovat, ale ty náklady, které tím vznikají, tak si myslím, že EU by e, měla mít pravidla, která platí pro těch 100 tisíc našich zaměstnanců, které zaměstnáváme e, po celé Evropě a okolí. Nemůžeme mít zaměstnance s jinými právě někde jinde. Musíme využívat jednotný trh, abychom mohli investovat. Austrian Airlines, uh, Brussels Airlines, společnosti v Itálii nebo i ve Švýcarsku, ale všude jsou pravidla, která jsou stejná. A co my si přejeme, je, abychom zůstali všichni pospolu. Z čeho Lufthansa British Airways vyrostly? Z toho, ale my si nepřejeme, aby v rámci jednotného trhu byla legislativa, která bude jiná, odlišná. Proto je důležité, aby pokud zůstale Brexit v platnosti, no my toho strašně litujeme, proto jsme prodali eh, British Airways, protože jsme měli předtuchu, jak to dopadne. My bychom byli bývali rádi, investovali dál, ale ke všemu tomu jsme museli přihlížet. Open Sky a jejich návazná legislativa ano, ale s jasným, jaký komunitér, judikatura z Bruselu a Štrasburku, my nechceme nějakou druhou třídu, nebo nechceme být znevýhodněni tím, že jsme dopravce EU. Chceme využívat profity vnitřního trhu, ale ostatní, kdo z toho také profitují, tak by se těm pravidlům měli také podřídit. To si Lufthansa celá skupina samozřejmě myslí. Ale pro nás je to opravdu hodně důležité. Všechno může zůstat, jak to je, ale stejná pravidla hry. Děkuji. Děkuji vám, pane Krope. Já teď na okamžik zastoupím naši předsedkyni, abych zajistil nějakou kontinuitu i tady na evropské úrovni. A ten pan Paslajner, který je ze skupiny TUI. Děkuji. Pane předsedo, už tady bylo hodně řečeno, já se budu snažit eh, se na to podívat hlavně z hlediska turistiky. Tady máme jenom eh, osnovu, takže se rychle podíváme na to, co to je vlastně tují. My jsme eh, světová jednička, pokud jde o turistiku. Eh, máme 67 tisíc zaměstnanců ve více než 100 zemích a více než 300 hotelů. Máme také mnoho letadel a jsme opravdu evropská firma. Máme eh, asi 1600 travel shopů v Evropě a více než 20 milionů eh, eh, zákazníků z 31 zdrojových trhů, kteří s námi cestují do 180 států, 16 výletních loží, ty lodí také máme. Abyste věděli, jak turistika přispívá k HDP Evropské unie. Celkem to dělá 1500 trilionů eh, euro. A když se podíváme na tento graf, pak vidíme, že eh, pokud jde o rezidenty Spojeného království, pak eh, hlavních pět destinací je, je Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a přispívá to eh, až 18% k, eh, eh, k HDP Řecka. Takže to si musíme zařadit do toho obrázku. Dále Jaký by mohl být potenciální, musíme pořád říkat slovo potenciální, protože neznáme všechny skutečnosti, do jisté míry musíme spekulovat, ale zadali jsme si studii, která ukazuje potenciální dopad Brexitu na turistiku v 27 eh, evropských členských státech. Spočítali, že by to potenciální zpráva, eh, ztráta dělala 21 miliard euro jenom v nákladech nebo ve výdajích za turistiku, pokud by k Brexitu došlo. A když si to rozdělíme mezi některé nejpopulárnější destinace, pak uvidíte, že Malta, pro Mal- Marta by přišla o 2,4 HDP jenom proto, že by se snížily výdaje turistů. Eh, Španělsko 0,5%, takže i to je ještě pořád značné číslo. Na levé straně tohoto slajdu zase vidíme některé výhody, které turismus přinesl do Evropské unie. 10% HDP. To je příspěvek turismu do HDP a 11,6 zaměstnání, 26,5 milionů pracovních příležitostí v Evropské unii, zhruba 500 milionů mezinárodních turistů ročně přijíždějí do Evropské unie, což dělá 40 všech mezinárodních příjezdů e, světa do růstátu světa. Takže na dalším slajdu e, chci, abyste si mohli lépe představit, e, jak se to týká Brexitu a toku cestujících těch hlavních destinací turistických Evropské unie, pět hlavních, eh, to je eh, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko. A počet turistů z Spojeného království do těchto států je docela hodně, 13,5 milionů ročně. To je z roku 2000 16, 13,5 eh, eh, milionů eh, cestujících ze Spojeného království do Španělska a 2,5 milionů, to je 10 všech mezinárodních příchozích do Řecka. Takže to je také docela hodně. 10 všech mezinárodních cestujících přijelo v roce 2016 do Řecka ze Spojené království. Už jsme tady zmiňovali některá čísla, která jsou napravo, jenom abyste si uvědomili, že je to opravdu evropská záležitost, nejenom britská, a musíme se na to dívat z obou stran, protože my máme eh, samozřejmě i pět eh, aerolinek ve eh, 27 členských státech, ale máme i přepravce, dopravce ve, spojených, ve Spojeném království. Čili máme množ, skoro stejné množství dopravců, kteří přivážejí cestující do i z Spojeného království, takže obě strany jsou na tom stejně zainteresované. Už jsme slyšeli o té dohodě, která předcházela Evropské společné oblasti pro leteckou oblast, ale ne nemuselo by to stačit. Určitě eh, bude menší výběr, menší konkurence, mohlo mi to mít efekt. A jak už jsem vám ukazoval, předtím ehm, určitě by eh, klesl počet finančních prostředků, které v turisté utrácejí. V případě tvrdého Brexitu celkový dopad na Evropskou unii, na HDP, potom bylo mínus eh, 210 ehm, Samozřejmě, že to je jenom výsledek studie. A bere se v úvahu, že e, nebere se v úvahu například, že některé části dopravy by nahradily trajekty, autobusy a podobně, ale i tak je to pro představu, o co vlastně jde, když se bavíme o Brexitu a turismu. Další slide. Takže eh, jenom několik eh, hlavních v eh, závěru z naší strany. Jsme přesvědčeni, že je třeba zachovat společnou oblast letecké dopravy v Evropě. Před liberalizací tady byly dohody, které nepředstavují dostatečnou Eh, základnu do budoucna. EASA je tady společný zájem, aby členy zůstaly i Britové a potřebujeme právní a plánovací jistotu pro sezónu dovolených 2019. My prodáváme o 12 až 18 měsíců dopředu, proto potřebujeme jistotu a jasnost co nejdříve. Děkuji. Děkuji, pane Pasleitnere. Tím eh, jsme uzavřeli tu část věnovanou leteckým společnostem. Eh, my víme, že váš provoz bude také vážně narušen eh, Brexitem, podobně jako letiště. A teď tedy dávám slovo panu Van de Kampovi jako koordinátorovi za, koordinátorovi za skupinu EPP. Tři minuty maximálně. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem několikrát řekl, že Brexit je možný. A já vím, že by mi to mohlo politicky uškodit, ale e, v každém případě si myslím, že bychom měli mluvit o realitě. Já mám dvě otázky pro letecké společnosti. Nejprve na pana Kennedyho. Vy jste o tom e, se zmiňoval. mě zajímají ty staré bilaterální dehody, čeho přesně se týkají. Pan Ulír říkal, že eh, hrozí, že eh, v březnu 2019 přestanou letat, eh, letadla, ale já se chci ptat, jestli existuje možnost, že by se to mohlo opírat o tyto staré bilaterální dohody. Přece nějaký způsob, jak udržet letadla ve vzduchu, musí být. Moje druhá otázka je na Lufthansa a EIG. Lufthansa je možná trochu jiné pozice, protože je v Evropské unii a má své zastoupení také ve Spojeném království, takže ten právní základ je tady v Evropě. Myslíte si, že to povede k nějakým rozdílům v cenách? Bude ten trh reagovat tak, že zdraží nebo že bude méně liberální? Děkuji. A teď za socialisty a demokraty paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny informace, které jste nám poskytli. Nemyslím si, že eh, bychom teď na základě toho měli být eh, více nervózní nebo méně nervózní. Co v každém případě určitě potřebujeme, a to co nejdříve. je zjistit, jak přesně probíhají ta jednání. Měla by existovat nějaká globální organizace, jako je Mezinárodní organizace pro leteckou dopravu, která by eh, zajistila hladký odchod Spojeného království. Víme, že americká administrativa eh, v minulosti, tedy v nedávné době, začala zakazovat eh, určité vybavení pro cestující z bezpečnostních důvodů. A také víme, že zaměstnanost se mění, je to čím dál tím méně atraktivní pro mladé lidi. E, je tady celá řada profesí, které atraktivní příliš nejsou. Ale případ Brexitu e, to ještě dále zhorší, protože to vytváří nejistotu a bude to e, dále v očích mladých lidí méně přitažlivé řemeslo. My rozhodně nechceme, aby ta situace poté byla výrazně horší. A také víme, že to bude mít dopad na cestovní ruch, protože nemůže stát, že eh, tady bude celá řada čínských nebo ruských eh, cestujících, kteří nemají eh, vízum, ale Brexit, aspoň tak, jak to teď vypadá, možná bude znamenat ten náhlý přechod. Nebude možné se eh, uplatnit ten norský eh, systém. Jak by se to mohlo do ohlo odehrávat, eh, protože Spojené království bude najednou ve velmi radikálně změněném prostředí. Jak to tedy vnímáte vy? Možná si vzpomínáte na, na počítače. Pan předseda přerušuje. Já jsem jenom chtěla říci, že Iberia má svůj hub a zajímalo by mě, jak v rámci mezinárodních dohod se budou moci vyřešit ty problémy eh, se Spojeným královstvím. Děkuji, pane předsedo. Paní Foster. I v politice je to tak, že buď sklenici vnímáte jako z poloviny plnou, nebo z poloviny eh, prázdnou. Já si myslím, že my bychom měli být ti, kdo to eh, vnímá jako eh, sklenici z poloviny naplněnou. A myslím, že my máme tu výhodu, že v naší letecké dopravě pracují nejvíce talentovaní a inteligentní lidé, které máme. Je tady řada výzev a my všichni víme, že je možné najít nějaké praktické řešení, takže nemá cenu k tomu přistupovat negativně. Eh, děkuji za vaše prezentace, byly velmi zajímavé, ale lišily se od sebe. A já naprosto si s Vili Volšem, když říkal, že nějakým způsobem eh, to vyřešit budeme muset, budeme muset mít nějaké komplexní dohody s našimi kolegy eh, v Evropě, tak aby ten přechod byl hladký, až to nastane. A myslím, že to platí stejně i pro další letecké společnosti z ostatních členských, stát, z ostatních členských států. Já jsem posledních 17 let eh, byla zpravodajkou pro EASA, pro jednotné eh, nebe, pro eh, bezpečnost na letištích a všichni víme, jak se ta situace postupně vyvíjela. Takže by mě skutečně zajímalo, proč si někdo myslí, že my ve Spojeném království bychom nechtěli všechny ty věci plnit, ty požadavky a ty standardy plnit, když jsme u nich stáli, u jejich eh, vytváření. Eh, pokud na to někdo chcete odpovědět, tak můžete. A, eh, a, Sean, náš kolega ze Spojených států, dobře ví, že Eh, v rámci té dohody se Spojenými státy jsme pořád nikdy nevyřešili otázku eh, vlastnictví a kontroly. A v těchto věcech bychom měli jít ještě dál, protože pořád ještě tady určitá zdrženlivost je v Evropě k tomu, aby se to konečně vyřešilo. Ale vy byste nám eh, chyběli v Ryanair, mrzelo by nás, kdybyste skutečně odešel. Myslím, že byste to měl říkat, protože někdo by vás mohl nahradit. A já, my jsme vždycky chtěli, aby zákazníci měli co nejvíce eh, možností. A já jsem také kdysi pracovala pro British Airlines. Já eh, jsem vždycky byla proto, že lidé by měli mít možnost eh, letat za rozumné ceny. Je to velký trh a myslím, že jsme nám dosáhli velkých úspěchů. Tak, Michael, neodcházejte, protože my jste nám moc chyběl. A ještě několik věcí je dobře mít tady zástupce amerických leteckých společností. Všichni si pamatujeme já jsem tehdy pracovala v British Airways, když v okamžiku, kdy byly zprivatizované a americké společnosti byly všechny skoro zbankrotované a evropské letecké společnosti byly dotované. Se, e, doprava přes Atlantik je klíčová věc, tady by rozhodně nemělo nic být zablokované. A stejně tak tady bude nějaké přechodné období poté, až Spojené království odejde. A Tomasově Slovtanci bych řekla, my eh, budeme samozřejmě eh, někdy později se zabývat tím, jestli dochází k narušení hospodářské soutěže. Mám ale pocit, že někteří k tomu přistupují protekcionisticky. Některé let, evropské letecké společnosti se brání eh, konkurenci třetích zemí. A já vždycky říkám, eh, nedělejte to, protože vás to jednou může mrzet. My potřebujeme aby sem eh, mohly létat i zahraniční letecké společnosti a musíme si s tím nějak poradit a postarat se o to, aby ta hospodářská soutěž byla férová. Ale já věřím, že budeme úspěšní, že to bude prospěšné pro eh, zákazníky, ale my, kteří eh, na tom pracujeme s ostatními kolegy, se snažíme udělat všechno pro to, aby ten výsledek byl úspěšní. Premiérka nikdy neříkala, že to bude soft, tedy eh, měkký anebo tvrdý Brexit, ale že to bude Brexit. A musíme se postarat o to, aby to byl ten nejlepší možný Brexit pro obě strany. A musíme mít eh, eh, férová jednání a tak, aby zákazníci potom měli co největší výběr z možností. Děkuji vám, paní Foster. Neměla byste překračovat eh, čas, eh, který vám byl vymezen. Bylo by dobře dodržet eh, ten limit tří minut, protože potom se to promítne do zbytku té debaty a vy už jste hořela příliš dlouho. Ale teď má slovo paní. Je to už vaše druhé vystoupení, paní Fostra, teď jste mluvila dvakrát než předtím. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny prezentace. Chtěla bych se zeptat, a sice každého jednu nebo dokonce dvě věci. Za prvé otázka, vím, hned ráno po referendu o Brexitu jedna z prvních zpráv byla, že letectví chce být vyčleněno z Brexitu. Co, kdo se na tom podílel, co jste přesně řekli a co vám na to odpověděli? To by mě hrozně zajímalo, že celý letecký provoz chce být mimo venku. Pane Walshi, vy jste řekl, že byste si přál dohodu mezi EU a Spojeným královstvím, která by byla lepší než EU-USA. No to si umím představit, že existuje něco lepšího. Ale i než EU-Kanada. Umíte si představit, co by tam mělo být, kdyby se to povedlo? A potom říkali jste, že se prodává s předstihem roku, říkal pan Kennedy. Vy prodáváte se stejným no, předstihem. Já normálně nekupuji rok dopředu. Pan Olíry eh, vás člověk dobře poslouchá, je to skoro pro pobavení. Měl by jeden pocit, že Brexit není nic až tak špatného, ale mám na vás dvě otázky. Za prvé, byli byste schopni to nějakým způsobem Mm, zařídit, když nebudete mít žádnou jistotu přestihu roku, ale až třeba 2019. A když jste říkal, že by Británie měla rozhodně zůstat v otevřeném nebi, jak by to mělo fungovat? A pane Kennedy, vy jste říkal, že prodáváte rok dopředu. Kolik procent z toho, co prodáte, je opravdu v ročním předstihu? Mě by to zajímalo, abych věděla, jak to opravdu bude mít vliv, když to nebude tak dlouho předem jasné. Pan Krop, vy jste řekl, že, vy tady, že my tady děláme špatné zákony. Zákony děláme my, komise a členské státy. A říkám to proto, že je to ten přístup, k tomu, který vedl k Brexitu. Všichni lidé mají pocit, že všechno špatné je z Bruselu, všechno dobré je z vlastní metropole. A konkrétní otázka na vás, co bude znamenat Brexit pro Lufthansa? Máte nějaká čísla? A na pana Pastleitnera mám otázku, vy jste říkal, že půjde o ztrátu 21 miliard v cestovním ruchu. Týká se to jenom Velké Británie, nebo co to znamená? A druhá věc, vy jste řekl, rok až rok a půl se dělají rezervace dopředu. Jaký procentuální podíl to podle vás může mít? Děkuji. Děkuji, Meissner. Za zelené pan Kramer. Děkuji. Pane Krope, vy jste řekl, že potřebujeme spravedlivý Spravedlivé jednání, spravedlivý obchod. Ale teď to nemáme. Máme různé poplatky na stejném letišti u různých společností. To je všechno jiné, jenom ne fair. Tady jde v podstatě o boj o subvence. Myslíte si, že Brexit něco zlepší, že budeme mít lepší obchodní bázi? Ryanair je eh, v Dánsku zakázaný, protože Ryanair nedodržuje Eh, sociální standardy, místo co by se přizpůsobil, tak řekne, tak tam nebudu lítat. A jak eh, to je? Samozřejmě my už eh, léta jsme blokováni Gibraltarem všechna regulace třeba práva cestujících kvůli Gibraltaru. Myslíte si, že až dojde k Brexitu, že potom kvůli Gibraltaru budeme mít méně problémů? A poslední věc, to už jsem taky zmínil, spoustu letišť eh, je v deficitu. Tady bychom si mohli vzít příklad z Kanady. Tam jsou tak vysoké poplatky, že všechna letiště v Kanadě jsou v zisku a žádné nepotřebuje podporu. Bylo by to něco pro budoucnosti, protože Eh, obyčejný člověk platí za ty manažery, co stále lítají a to je všechno jiné, jenom ne sociální. Děkuji, pane Kramere. Paní Klun má slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji a děkuji také všem řečníkům eh, za jejich projevy dnes odpoledne je to vlastně pozitivní slyšení o výhodách eh, Evropské unie jako takové. Já bych eh, měla jenom vlastně jednu všeobecnou otázku. Samozřejmě, že potřebujeme, aby tady byly podobné dohody o letecké dopravě, pak flexibilita Evropské 27. EASA a tak dále. To jsou všechno věci, které chceme. Já bych jenom ráda slyšela, ať už odpoví kdokoliv, jak komunikujete s britskou stranou a s týmem pana Barniera. Jsou to důležité projevy, které jste tady dnes měli. Mnozí vás dnes poslouchají a jistě zase to budou dále šířit. Můžete nám něco konkrétně říci, co konkrétně chtějí vlastně Britové? protože my víme jenom takovou obecnou představu, ale nevíme, jak ve skutečnosti uvažují. Chci se zeptat, jestli za socialisty má ještě někdo zájem vystoupit? Prosím, máte minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám všem za vaše prezentace. I já eh, jsem smutný z toho, že by jednotné evropské nebe mohlo skončit s odchodem eh, Spojeného království, ale vystává tady velmi jasná otázka. Je to, jsou tady dva roky na jednání. Jednat bude Spojené království. Asi všichni doufáme, že bude uzavřena politická dohoda o všem, nejenom o jednotlivostech. A pokud eh, v roce 2019 ta dohoda pořád ještě neexistuje, tak chci se zeptat jestli budete moci pokračovat, provozovat lety z nebo do Spojeného království Mm, jestli to povede ke zvýšení cen letenek, nebo jsou tady nějaké technické problémy, které vám v tom budou bránit. To je první otázka. Druhá otázka. Všichni víte, že Evropa hodně investovala do regionálních letišť. Myslíte si, že tvrdý Brexit by mohl mít dopad na, ty, na ta regionální letiště? Či pravděpodobně eh, eh, se tady budou muset začít omezovat náklady. A potom na, mám otázku na Ryanair a na americké letecké společnosti. Se zeptat, jestli bude potřeba změnit sídlo společností, na, nebo převést ho do Evropy, nebo přistoupit k rekapitalizaci těch společností. A potom mám ještě jednu otázku na pana O'Learyho. A sice, jestli si myslí, že by Brexit mohl mít dopad na transatlantické lety, které vy teď plánujete zavést eh, transatlantické nízkonákladové eh, spojení tedy. Paní Ajuto má slovo na jednu minutu. Dunque, rispetto al pessimismo imperante che mi è sembrato di percepire... Já mám pocit, že tady panuje převážně pesimismus a pan O'Leary mě trošičku přivedl k pousmání. Možná by měl vysvětlit, že ty fantastické ceny Ryanairu někdy souvisí s těmi trochu neprůhlednými smlouvami s letišti, hlavně s těmi malými. Vy víte úplně přesně, eh, že se to zaplatí jinudy, když jsou letenky příliš levné. Říkáte, že jste Irové a po Brexitu problémy mít nebudete, ale problém bude v tom, že většina vlastnictví už po Brexitu nebude evropská. Tedy eh, je váš optimismus nebo pocit, že se vás to netýká. Plyne z toho, že odstoupíte akcie nebo během jednání stále ještě vznikne třeba možnost, že Spojené království se zachová přístup k Open Sky, nebo myslíte, že dojde ke změně nařízení 868, to je ta změna těch 40% vlastnické struktury. Děkuji. Děkuji a teď eh, dáme šanci na odpověď na všechny otázky. Možná, že bylo dobře, kdybyste eh, je odpovídali v tom pořadí, v jakém jste původně vystoupili a jako první dávám slovo panu Volšovi. Dobře, děkuji mnohokrát, děkuji za vaše dotazy. S potěšením uslyšíte, že Michael nemá vždycky pravdu a jeho představy ne, pre, ne, o Brexitu nejsou takové, které bych já sdělal. Já jsem přesvědčen, že Spojené království bude nadále propojeno se zbytkem Evropy a že zase 27 členských států bude nadále propojeno se Spojeným královstvím. Myslím si, že to je ve zájmu všech spotřebitelů a v zájmu Evropy, aby to tak bylo. A já samozřejmě věřím, že je to i v zájmu Ryanairu. A já bych eh, samozřejmě nechtěl, aby Ryanair nebyl schopen provozovat lety eh, z Spojeného království do 27 členských států, nebo aby EasyJet nemohl provozovat lety v rámci Evropské 27. Protože letecká doprava značně přispěla k úspěchu celé Evropy, Spojeného království i zbylých 27 států. A bude to jistě i nadále, ale potřebujeme jistotu, pokud možno co nejdříve. Teď vlastně eh, se stejně vyjadřujeme vůči britské vládě, jako vůči vám tady. Zcela jasně jsme řekli britské vládě, že si myslíme, na co se musí v letecké dopravě soustředit. Myslíme si, že to je věc, která se dá řešit dost poměrně jednoduše a konstruktivně a jsem optimista, že se ty problémy současné vyřeší a že Ryanair bude i nadále létat mezi Spojeným královstvím a zbytkem Evropy. Já Michaela velice obdivuji, nicméně s ním velice v tomto směru nesouhlasím a také jsem si jist, že eh, struktury, které byly vytvořeny před mnoha lety, aby se eh, řešila složitost eh, vlastnictví a kontroly, a už to bylo vyzkoušeno v mnoha zemích Evropy, že to zůstane v platnosti. Myslím si, že ty struktury jsou nutné a byl bych rád, abychom nemohli dělat repliku těchto struktur, abychom mohli letat v Evropě Evropě. Ale pokud to bude třeba, tak to tedy uděláme a jako Angie budeme i nadále dodržovat všechny předpisy, pravidla, ale najdeme, doufám, cestu vpřed, aby Spojené království i nadále přispívalo k práci, kterou dělá EASA a také z ní sami měli výhodu. Je to totiž eh, velice významná organizace pro zlepšení bezpečnosti letecké dopravy v Evropě. Týká se to Spojeného království 27 členských států. Já jsem strávil svůj život v letectví a doufám, že tedy tak toto bude chodit i nadále. Děkuji také, že jste držel tři minuty a panu Líry má slovo. Je tady pár otázky bilaterální dohody, to není jaksi fallback. Nemyslím si, že by si někdo mohl z 27 vyjednat bilaterální dohodu ze Spojených království. 27 musí držet pohromady a nebo se to rozpadne. Budou potřebovat čené víza, ale já bych si stejně s tím nedělal hlavou, protože nebudou bez tak lety. Nejenom se to týká eh, Ryanairu mezi Spojeným královstvím a Evropou, pokud bude tvrdý Brexit a pokud si ne, neuvědomujete, jaká je to realita. Je to prostě blud, když si myslíte, že tady bude dohoda. Tady k tomu není mechanismus a není tady vláda ve Velké Británii, která by vůbec věděla, co k sakral chtějí. Jestli chtějí vůbec opustit jurisdikci Evropského soudu, to je tedy na vás a mě, vy byste se měli s nimi bavit. Ten paní z Německa nebude žádné zvláštní zachání s leteckou dopravou. Já se omlouvám, pokud jste měli pocit, že to beru příliš lehce Brexit. Myslím si, že to je něco jako zpráva o sebevraždě, že to je prostě binec, že Evropská unie bude z toho mít špatné důsledky, negativní růst, špatné to bude pro nás odvětví. Ano, my máme flexibilní aktiva, můžeme eh, letadla odsunout ze Spojeného království a to porušování nebo ten eh, chaos nebude příliš dlouho trvat, než dojde Britům, že nechtějí jezdit na dovolenou jenom do Skotska Skotska nebo na, do Irska a britská vláda bude muset přijít k rozumu. A vás má moc rád, ale nejenom, že my jezdíme, lítáme do Dánska, my tam nejrychleji rosteme. Za 18 měsíců jsme se tam stali trojkou a skoro 100% eh, dalšího růstu na nás připadá. Proč my tam nemáme další letadla? Eh, to je proto, že eh, odbory SAS mohou naše letadla vyblokovat a nepodporují tedy, my tedy nepodporujeme to, co dělají dánské odbory, ale jestliže Evropa nic s tímto odvětvovým, pardon, odborovým terorismem nic nedělá, je to vaše ostuda. Ale rozhodně Dánsko nevypadne z našich nízkých eh, cen. Já bohužel musím říci, že britská vláda opravdu v podstatě ne neví, co se stane, když se zeptáte, jak se k tomu chtějí dostat, tomu Brexitu, tak nemají ani ponětí. A říkají, že něčím nahradí e, otevřené nebe Pakistánci. Já nevím, kolik, jistě je mnoho Pakistánců, kteří by rádi letěli do Británie. Nevím, kolik Britů si představuje fantastickou dovolenou v Karáčím. Pokud nebude dohoda, nebudou ani let lety. Ne- neexistuje právní mechanismus, jak by vlastně bylo možné provodo- provozovat lety v případě tvrdého Brexitu. Zkrátka lety přestanou. Buď tady bude otevřené nebe, nebo bilaterální dohody. Pokud nebude ani jedno, ani druhé, pak týdny nebo měsíce nebude žádné, mm, nebudou lety. My máme teď mnoho pilotů a členů posádek, kteří by se k nám chtěli připojit, protože naše pracovně právní podmínky a jsou výborné. V Lufthansa jsou tam poměrně nízké standardy pracovně právní a vlastnictví po Brexitu, to je problém, to říkám paní z Itálie. 20% našich akcionářů jsou Britové a teď odkupujeme akcie zpět a možná, že by se to urychlilo, pokud by britští akcionáři museli prodávat akcie. Doufám ale, že se přece jenom zvrátí zpět rozhodnutí o Brexitu. Možná, že si uvědomí v říjnu 2018, že přestávají lety nebo od léta 2019 skončí lety do Itálie a do Portugalska a do do Španělska. Normální eh, Brit možná eh, nerozumí všemu, ale ví, že chce jezdit na levnou dovolenou do Itálie, Španělska a Portugalska. Ví, že eh, je vlastně zavedli na nesprávnou cestu s Brexitem, tak možná, že se to nakonec přece jenom rozmyslí, protože pochopí, jak špatně by to pro ně dopadlo. Děkuji vám, pane Oliry, a teď dávám slovo panu Kropovi a panu Kennedy, pan Kennedy je na řadě. Já jsem eh, se chtěl zmínit o tom, co říkal pan Van de Kemp. Přemluvili eh, o tom i ostatní, a co se co stalo podle těch stávajících bilaterálních dohod v případě toho tvrdého Brexitu, pokud nebude uzavřena dohoda s Evropskou unii. Do jaké míry, když se opráší ty dohody z 40., 50. nebo 60. let, tak do jaké míry bude možné poskytovat služby podle nich. Eh, jsou tu dvě omezení. Za prvé, protože byla napsána v té dávné době, tak eh, ona velmi pečlivě eh, popisovala nebo definovala, jaká letadla mohou létat kam. A spousta těch letadel už dávno tady neletá, takže eh, se tím sníží možnosti pro zákazníky. V té době také těch letů bylo mnohem méně, mnohem méně frekvencí mezi oběma stranami, což znamená, že by to bylo velmi restriktivní, ale třetí a asi nejdůležitější věc pro nás, americkou stranu, E, jsou společné podniky, které letecké společnosti mají s KLM, s Lufthansa, s British Airways. A ty prostě skončí. Ta, ten právní základ předpokládá, že platí dohoda o volném nebi. Znamená, že já jsem e, přiletěl z Frankfurtu do Bruselu, nebo když letíte do Heathrow a potom eh, přestoupíte na nějakého evropského dopravce, přepravce, tak to je na základě dohody mezi americkým a leteckým a evropským přepravcem. A oni musí mít možnost koordinovat své lety, ty časy, to, že zavazadla mohou eh, se přeložit bez problémů. A jak jsem říkal, 50% té letecké přepravy přes Heathrow z Ameriky jde do Evropy. A to skončí den po Brexitu. Potom eh, jde o to, jaký dopad eh, to bude mít na ty menší, eh, na menší letiště. Zase z amerického pohledu my nemáme moc přímých tras z Ameriky na menší nebo mm, středně velká letiště. Ten systém funguje přes ty huby, přes ty přestupy, buď přes Heathrow většina, a ty to potom přeloží prostřednictvím té mm, dohody s nějakým menším přepravcem. A tím pádem tady nebude ta přímá konektivita. My si myslíme, že to bude mít obrovský dopad na ty komunity u menších a regionálních letišť, protože eh, prakticky všichni ti lidé nebudou mít možnost se tam dostat. Děkuji. Děkuji vám, pane Kennedy, a teď dávám slovo panu Tomasovi Kropovi. Dovolíte-li tak komentář k mému americkému předřečníkovi kdyby se začalo nově vyjednávat, tak bychom si přáli úplně stejně jako vy, aby se z Heathrow dalo líkat e, i do New Yorku, do Chicaga, to by bylo značné zlepšení, ale to tež platí pro vlastnictví a kontrolu, to je těch 70 nechci říct America First, ale americké vlastnictví v Evropě 50, my bychom to taky změkčili, ale američané mají 75, to je pořád ještě problém. Ale k otázkám. Pan van de Kamp řekl, za to bude mít dopady na cenu, až by došlo k Brexitu. Doufám, že jsem řekl jasně, že všichni se snažíme abychom um, vyjednali něco, co bude přijatelné, aby věci zůstaly alespoň podobné. Druhá otázka. Evropa je plná těch aliancí. IAG, Vueling, Norwegian lítají po celé Evropě. Pak máme spoustu dalších ve východní Evropě, Wizz Air. My jsme založili vlastní Eurowings, Transavia, to znamená soutěž je veliká a Ryanair, myslím, se trvává tak, jak je, to znamená, zůstane na volném jednotném evropském trhu. A Jacqueline Foster zmínila, to jsem jenom tak se dotkl bokem, že běží paralelní debata o nové úpravě pro spravedlivou soutěž. Vůbec nejde o protekcionismus, ale o letecké společnosti, které s Brexitem nijak nesouvisí. Ale my třeba v zálivu máme malé země, které vybudovaly ohromné flotily. Tam není právo na stávku, tam vůbec není ustanovení, jako máme my a my s nimi jsme v soutěži. A pak musí být nějaká dohoda, když EU uzavírá dohody, aby byly stejné podmínky. Letecký provoz není v Světové obchodní organizaci. My jsme odkázáni na ty letecké dohody. Kdyby byla VTO, pro letecký průmysl, tak by to bylo jako v automobilovém, ale prostě není. Paní Meissner řekla, že jsem já řekl špatné zákony. Možná jsem se přeřekl. Myslel jsem, že jsou zákony, které nemáme všichni rádi, ale musíme je aplikovat. A my si přejeme, aby všichni, kdo pracují na jednotném trhu, aby zákony, které jsou oprávněné s komisí, s radou, aby je všichni aplikovali. Uh, Nejde o to dobré, špatné, ale někde je to prostě složité a nákladné. Pan Kramer použil ten férový argument, který já můžu jenom podtrhnout. Třikrát máme problém, když chceme prodávat levněji lístky, tak eh, neklesnou poplatky za letecký benzín, neklesnou poplatky na letiště. Mm, o těch habech víme, že najednou máme 50 pětkový rabat pro všechny, krom eh, kmenových zákazníků. Až tak úplně to nechápeme, ale kde můžeme a musíme někde eh, ušetřit je personál. Po EU zaměstnáváme 100 tisíc lidí a nemůže to jít všechno na jejich úkor. Ceny v letecké dopravě musí být konkurenceschopné, ale zaměstnanec Lufthansa ze své mzdy musí taky nějak vyžít. A proto v téhle souvislosti budeme bojovat, budeme bojovat, aby soutěž zůstala svobodná a férová. Musí být taková i pro, po Brexitu. Pasletner, s'il A poslední pan Pasleitner, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týká otázky víz, my se na to díváme spíš z perspektivy našeho britského personálu, mobilita takže eh, zda budou potřebovat víza, až je budeme jimi pohybovat po Evropě pro služby v jednotlivých destinacích, všude tam, kde přispívají k naší firmě. No, no. I agree with you. Souhlasím s vámi. It's, so, so we look at this. My to vidíme z ekonomické perspektivy našeho personálu, ale z, z pohledu cestovního roku je to politická otázka, když chcete mít tu proceduru fast track pro některé země. Pro mě je teď příliš brzo, abych to nějak komentoval, ale když se podívám na ty, ten celkový pohled, tak je to hlavně ten ekonomický pohled. Co říkala paní Meissner, tak ta otázka potenciálních ztrát. To je studie, kterou jsme zadali a z níž vyplynulo těch 21 miliard eh, eur ztráty v cestovním ruchu v rámci EU 27. To může být v důsledku toho, že britští turisté do EU 27 přestanou cestovat. Z toho ta studie vychází. A otázka rezervací, ono to není až tak, že by naši uh, zákazníci si něco rezervovali rok a půl dopředu, i když rezervují stále dříve, ale my plánujeme eh, své aktivity, hotelové destinace, letecké trasy a tak dále. Spíš to tedy chápejte, prosím, takhle těch 12 až 18 měsíců. Děkuji. Avant de vous en aller. Děkuji. Ještě si vyslechneme zástupce Airbusu. A potom vám všem dám ještě e, eh, příležitost zástupkyni Airbusu. A potom vám všem ještě dám čas na jednu minutu. Máme tady Natalie Rár, která stejně jako všichni ostatní bude mít e, pět až sedm minut na úvodní prohlášení. E, děkuji Karimo Deli, vážení členové nebo tohoto výboru. Děkuji za to, že jste mi dali příležitost doplnit ten obrázek, který tady dnes nastínili zástupci letišť a leteckých společností z pohledu výrobce letadel. EBAS se velmi často používá jako symbol úspěchu eh, průmyslové integrace v Evropské unii. A to proto, že eh, my eh, zabíráme 50% podíl na světovém trhu, protože máme technologie, moderní inovace, vytváříme pracovní místa, ale je potřeba pochopit, jak funguje náš průmyslový model. Křídla se vyrábějí v Británii, Eh, eh, eh, další části ve Španělsku, jiné v trup v Německu a tak dále. Takže úspěch, který máme globálně, se opírá o volný pohyb osob a produktů s tím, že všechno může bez problémů se pohybovat přes hranice a to je základ naší konkurenceschopnosti v globálním měřítku. A s tím souvisí také naše možnost exportovat eh, do světa. Pokud eh, se podíváme na Spojené království, tak eh, samozřejmě Spojené království hraje velmi důležitou roli v našem systému výroby, v oblasti obrany a výzkumu. Všechna naše křídla se vyrábí ve Velsu a bez těch křídel z toho bude autobus a ne letadlo. A tam je přímo zaměstnané 14 tisíc zaměstnanců, celkově je nepřímo mnohem více, je tam řada dodavatelů ve Spojeném království a také velmi eh, zajímavé technologie, zajímavý je výzkum tam je a musíme si uvědomit, že ty části mohou kolikrát, několikrát eh, cestovat tam a zpátky přes kanál La Manche. Takže my potřebujeme tuto možnost Eh, bezproblémového, bezproblémové dopravy tam a zpátky i nadále. Eh, jaký dopad na to bude mít eh, Brexit? Pragmaticky za to asi víte, že Airbus loboval proti Brexitu v době před referendem a to neby, nebylo z nějakého ideologického důvodu, ale bylo to čistě a jasně z pohledu našeho modelu podnikání, protože musíme působit v globálním měřítku tak nám jde o konkurenceschopnost našich jednotlivých továren, protože my soutěžíme eh, se jedno, jeden soutěžíme se Spojenými státy, den eh, soutěžíme s Čínou. A to je také potřeba zohlednit. Eh, máme jenom krátký čas, takže já bych chtěl zdůraznit ta klíčové věci. Dnes jsou to spíše otázky než odpovědi, protože pořád nevíme, jak přesně ten Brexit nakonec dopadne. Naše hlavní klíčové téma je pohyb našich pracovníků. My musíme mít pracovníky, kteří rychle se mohou přesunout, aby eh, mohli pracovat na nějaké součástce někde, jak tedy můžeme rychle někoho vyslat buď do Británie nebo eh, zpátky, nebo jedním našich dodavatelů pro motory je Rolls-Royce. V okamžiku, kdy jsou problémy, tak ti lidé musí rychle být schopni eh, se přesunout tam, kde je potřeba něco řadit. To je naše, náš hlavní problém. Samozřejmě máme také ty eh, cizí státní příslušníky, kteří eh, žijí někde jinde, buď Británii nebo tady v Evropě. Eh, těch máme asi 1900, to je pro nás také zásadní věc. Další druhé téma, které je pro nás velkým zdrojem nepokojení, jsou kontroly na hranicích a regulační, nebo rozdíly v regulaci. A to proto, že posíláme ty součástky přes hranice, tak máme Eh, velký na tom, aby tady nebyly žádné celní kontroly nebo eh, aby se neplatila celá. Na rozdíl od leteckých společností eh, můžeme mít nějaké řešení v Británii nebo nějaké řešení tady v Evropě nebo podle Světové obchodní organizací. To bychom mohli nějakým způsobem použít, ale celkově za to pro náš průmysl je to ten dopad na necelní záležitosti. Kontroly na hranicích pro nás mohou být velmi problematické abychom mohli dodávat včas. Můžete si představit, co se stane, pokud křídlo nebo křídla eh, jsou zablokována někde na letišti a my nejsme schopni dodat eh, v tom čase, na kterém jsme se dohodli, letadlo našemu zákazníkovi. To by pro nás byl obrovský problém. A i eh, kdyby bylo nějaké řešení v podobě celní unie, aby se vyřešila ta otázka mm, celních kontrol, tak bychom pořád měli problém s kontrolou na hranicích eh, v souvislosti s regulací, zejména regulací v oblasti životního prostředí, jak které musíme, eh, můžeme zajistit, aby ty, to kontroly probíhaly bez problému. To je pro nás také další eh, velký problém. Potom tady byla řeč o důležitosti EASA. My samozřejmě nechceme, aby se změnila ta regulace v oblasti bezpečnosti a tak dále. Pravděpodobně se to bude vyžadovat eh, určitou flexibilitu. Nejde jenom o zhodu eh, regulačních standardů. Samozřejmě musí mít i nějaký mechanismus, jak se to bude vymáhat, aby to eh, spolu souviselo. To je další důležité téma, eh, na které bychom eh, které bychom museli řešit. To jsou tedy pro nás klíčové věci, pro naši konkurenceschopnost a potom je tady ještě třetí tematická oblast, to je ten eh, aspekt partnerství. My eh, máme řadu partnerství, například ve vesmírné technologii eh, Británii, máme eh, ceřnou společnost pro Galileo, která to dodává do Německa. Znamená to, že budeme ta partnerství muset ukončit. Potom spolupracujeme s našimi dodavateli Británii na zajímavých věcích, na Cezar a na dalších technologiích. Zase musíme se postarat o to, aby ta partnerství mohla pokračovat. Jak vidíte, mám-li to všechno zhrnout, velmi stručně, my nějakou dohodu potřebujeme. Nám by se eh, podnikalo velmi špatně, kdyby k dohodě mezi Evropskou unii a Británií došlo. Je, pane, tady velká nejistota ohledně konkrétních aspektů té eh, dohody o Brexitu a to by nám bránilo v eh, konku tomu, abychom mohli působit v globálním měřítku. Děkuji vám, paní Erár. A teď zahoji debatu. Každý máte minutu, pokud budete chtít položit nějakou otázku. A budu velmi přísná. Pane Bár má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zeptám se německy. Letecký provoz z většiny se zakládá na důvěře, důvěře především ze strany zákazníků. A má otázka zní, při vší opatrnosti, kterou jste vyjádřila, snažila jste se být optimistická, ale prosáklo to jasně, že největší optimista, i největší optimista propadá zoufalství a březen 2019 jako termín je neudržitelné. Žádnou dohodu v březnu 2019 mít nebudeme. Proto se ptám, vy určitě se budete snažit eh, nějak tu důvěru získat a udržet, tedy se nějakým způsobem pojistit, zajistit a nakonec eh, z toho všeho budou profitovat velké pojišťovny z Brexitu. Enrique, děkuji. Já eh, mám tři úvahy po té, co jsem si tady vyslechl naše hosty. A první úvaha, eh, ten eh, panel o letištích totiž říkal, že bychom to neměli vnímat jako politickou otázku, ale Eh, protože to nejde jinak, tak to prostě eh, je politická věc. A ten můj dojem, eh, po té, co jsem vyslechl celý panel, tak mám pocit, že je tady trochu panika, protože nikdo nemá jasnou představu o tom, jak to nakonec bude vypadat a jak budou vypadat ta řešení, která se bude muset vymyslet. A moje druhá úvaha, tím chci zopakovat, co říkala premiérka May, když říkala Brexit je Brexit, nevidí žádnou jinou možnost. A když to všechno dáme do souvislosti s tím, co zase se říká tady v Evropě, sice to, že dokud nebude dohoda o všem, tak není dohoda o ničem. Eh, ty, kteří eh, eh, vedli kampaň za Brexit, ti už nejsou moc vidět, aspoň já se s nimi nesetkávám. Eh, musíme se vyhnout tomu efektu pádu z klifu, tomu náhlému přechodu. To eh, se bohužel nebezpečně blíží. Děkuji, pane eh, Rikete. Teď má slovo paní Andersen na jednu minutu. Já bych chtěla říct, že jsme také velice hrdí, eh, jakožto Spojené království, že jsme byli součástí Evropy. A já jsem se vás konkrétně chtěla zeptat na to, jaký máte pocit, eh, jaký to bude mít eh, dopad na výzkum a vývoj z hlediska všech těch financovacích programů Evropské unie a také ten eh, rámec pracovně právních vztahů, to znamená eh, sociální a podobně, eh, je to k výhodě všem i zaměstnavatelů, pracovníků, odborů a také pokud je o expatrioty a volnost pohybu. To je velice důležitá věc a mnozí z nás mají velké obavy, jak se situace vyvíjí, jak se chová britská vláda. Máme obavy, že práva eh, britských občanů nebudou plně ochráněna. Například se jedná o celé rodiny. Tady bude nejistota a používají se různé záminky, že prý, eh, ale imigranti, emigranti budou mít velice těžké časy. Eh, stoupá xenofobie. Takže byla bych ráda, kdybyste se mohli vyřádřit i k těmto věcem. Děkuji. Děkuji, paní Anderson. A teď ještě pan Killer. Pan Galer, to je německé jméno. Já bych se zeptal paní Erar. Já jsem jí naslouchal a vlastně se mi z toho nutí do hlavy myšlenka, když je tak těžké nebo nejisté, zda se podaří udržet výrobní kapacitu se spojeným královstvím, když je tak nejisté, zda zaměstnanci budou moct cestovat sem a tam, tak z toho vlastně plyne jediný logický závěr, že celý výrobní řetězec by tady probíhal na kontinentu. Máte k tomu něco? Děkuji. Teď se podívám na paní Erár. Třeba byste, prosím, mohla odpovědět na otázky, které tady zazněly. A prosím vás všechny, vím, že je to těžké, ale máme ten úzus, abyste, prosím, to uzavřeli minutou. Co nám tedy chcete říct? Vím, že to není těžké, není, pardon, není snadné pro vás účastníky, ale je to přesně to, co je důležité. Paní Erára, co se týká toho pohybu, tak my musíme mít nějakou dohodu. Dokud nevíme, na jaké bázi se ta jednání budou odvíjet, tak nemůžeme to komentovat, nemůžeme eh, nějak zjistit, rada Británie bude nadále součástí Horizontu 2020. To všechno má politickou dimenzi, celá tahle rozprava, protože zatím, dokud není všechno dohodnuto, není nic dohodnuto a nikdo neví, co z toho bude. To znamená, je to jeden velký otazník, tak já nemohu rozhodně nijak komentovat, jaký bude návrh Británie ve vztahu k expatům. Jednání sotva začala, lidé eh, se soustředí na svou práci, na společné projekty. Já si myslím, že politická otázka zatím jde jakoby trošku stranou, ale politici budou muset najít nějakou dohodu, nebo budeme všichni ve velkém problému. Otázka, jak přistupovat k, to, k té nejistotě, plánovat nějaký rychlý přesun aktivit, uh, a přesun mm, kapacit na kontinent. My jsme v době, kdy prostě nevíme, jak to politicky dopadne. Samozřejmě, že sledujeme dlouhodobou konkurenceschopnost všude, včetně Velké Británie, ale zatím nevíme, jak to bude. A opět opakuji, my nebojujeme proti Spojenému království, my s nimi spolupracujeme, my chceme zůstat optimisty. Otázka je, zda můžeme být optimisty. Samozřejmě, že vždycky ty otázky jsou nadmíru důležité. Je to velice důležité pro nás, ale bohužel zřejmě je to ještě důležitější pro malé a střední podniky v tom výrobním řetězci. Tady se jedná uh, o investice do IT systému, ale pokud by došlo k nějakým clům nebo nějakým dalším krokům, které by narušily výrobní řetězec, tak to by opravdu byl problém a to nám dělá starosti, především kdyby se hýbalo s kurzem Libry a oni prodávají za Libry, tak eh, ten dodavatelský řetězec eh, opravdu může mít problémy a to je důležité. Děkuji. A teď eh, ty vaše zásadní sdělení na závěr. Co byste, paní Era, co byste řekla na úplný konec? My jsme vždycky říkali, že zůstat, aby zůstal s království v Evropě, že by to bylo to nejlepší řešení z našeho pohledu, ale bohužel to mají na starosti politici, tak my musíme doufat, že najdou nějakou dohodu, která pro nás bude fungovat pro eh, výrobce, pro letecké společnosti a pro zákazníky. Děkuji paní Erár a teď eh, na závěr dám ještě slovo panu Goldenovi. Děkuji paní eh, předsedkyně pro ta letiště, která v Evropě zůstanou, v tom evropském leteckém prostoru, tak eh, ta hlavní otázka bude, jaký bude výsledek těch jednání o Brexitu. A pro ty, eh, kteří budou odcházet z Evropské unie, tak to bude, jaký, jaké budou ty podmínky přístupu na jednotný trh. A přitom víme, že zatím Eh, ten model, eh, který by dokázal oběma ještě neexistuje, takže to bude se muset radikálně měnit. Pan Tolan, eh, čtyři věci na závěr. Irsko je asi nejvíce vystaveno těm problémům po Brexitu ohledem na konektivitu. Musíme si vědomit, že i my jsme zásadní pro konektivitu v rámci Spojeného království. Pak jde o přístup do těch mezinárodních eh, iniciativ a projektů. To členství tam musí zůstat, to je velmi důležité. Já doufám, že rozumný, eh, eh, ten rozumný přístup nakonec převládne. Myslím, že v tom naprosto se shodneme s paní Foster, ale musíme také mít jasno, musíme mít jistotu, co přesně se bude dít a zatím to nemáme. Děkuji. Pan Walsh, máte jednu minutu. Jaké hlavní sdělení byste nám chtěl předat? Hmm. Děkuji. Letecká doprava je velmi úspěšný příběh eh, v historii EU a Spojené království vždycky podparoval otevřené, deregulované, liberální eh, prostředí na trhu s leteckou dopravou, takže musíme udržet ty dveře otevřené, musíme se dohodnout eh, Eh, mít nějakou eh, komplexní liberální dohodu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, která zachová všechny ty nejvýraznější výhody pro spotřebitele. A já jsem pořád optimistou, že se to podaří v budoucnosti. Pane Líry, já na to mám opačný názor. Já si myslím, že Spojené království, pokud svou současnou politiku nezmění, tak eh, bude donoceno k tvrdému Brexitu, což bude znamenat narušení letecké dopravy dotkne se to všech letů mezi Evropou a Spojeným královstvím od dubna 2019. Ta lhůta, a, eh, ta lhůta rozhodně není březen 2019. Pro letecké společnosti je to březen, duben 2018, protože my začneme ty lety rušit s předstihem. My nebudeme čekat až do března 2019. A ještě jedna eh, věc pro pana Kramera ohledně těch eh, deficitních regionálních letišť. Já si myslím, že jediné řešení je, že budou dále růst. Šalorova eh, měl deficit, ale teď eh, se tam přepravuje, přepravují asi 9 milionů zákazníků a mají velký zisk. Pan Kennedy, já myslím, že pro nás eh, nejdůležitější, já jsem byl v hodně členských zemích, jak EU, tak i jinde, v Británii, a hodně lidí je vnímá tak jako, na, jako jiné průmyslové sektory, říkají, já nechci teď eh, mluvit o sektorovém řešení, ale my říkáme, eh, letecká doprava je jedinečná, je eh, odlišná, vzhledem na to, jakým způsobem je regulovaná, koordinovaná a nejsou tady žádná rezervní, žádná rezervní řešení. Já jsem velmi rád, že paní předsedkyně, že váš výbor nás všechny pozval. Měli byste v tom pokračovat. Měli byste se stejně tak zaměřit i na automobilový průmysl, na farmaceutický průmysl, ale letecká doprava je v trochu jedinečném postavení a to je potřeba vyřešit. Děkuji. Pan Krop má slovo. 25 let eh, jednotného trhu, to je obrovský eh, příběh úspěchu pro leteckou dopravu. My bychom rádi byli, aby to tak zůstalo. Lufthansa je soukromou společností, Německu vždycky bojovala za otevřené trhy proti protekcionismu a pokud eh, tedy eh, Brexit eh, bude muset proběhnout, tak chceme, aby se ta situace regulovala a pro ty, kteří budou dále působit na otevřeném trhu, tak musí platit ty zákony, které tady jsou. Nemůže tady být nějaké dvojí, nějaké dvojí měřítko pro různé společnosti. Takže nejsem úplně bez optimismu. Doufám, že po těch dlouhých jednání se podaří upravit i tu oblast letecké dopravy, ale eh, možná, že ještě nakonec snad ve Spojeném království dojde ke, ke změně názoru. Pokud počasí třeba bude nadále krásné, tak by Britové se mohli ještě všechno rozmyslet a zůstat v EU. Eh, Van Vandeka možná eh, říkal, že to možná tak bude, takže já bych chtěl vyzvat všechny, aby eh, to ještě zvrátili, to rozhodnutí. To, eh, na to ještě pořád máte čas. Eh, děkuji, pan Pastener. Děkuji. Brexit je samozřejmě emotivní otázka a proto bychom se na to měli dívat píše pragmaticky. Bychom si uvědomili, že to bude mít dopad na cestovní ruch, jak v Británii, tak i ve 27 zbývajících členských zemích, pokud ta dohoda o letecké dopravě nebude uzavřena, nebo jestli bude špatná. Děkuji. Takže náš dnešní závěr je, že nemůžeme nic ukončit, musíme v tom pokračovat. Děkuji vám za tuto debatu. Já si z toho odnáším to, že kdybychom nechali hlasovat naše hosty, tak by všichni byli pro to, aby Spojené království zůstalo v EU. Jejich eh, argumenty jsou často velmi pro evropské, pro jednotné nebe, výzkumný program, hovořilo se tady také o EASA. My eh, samozřejmě, to jsou věci, eh, které my řešíme každý den. My jsme pro konektivitu, pro volný pohyb Myslím, že můžeme zatleskat eh, všem našim hostům, protože se chovali velmi disciplinovaně, řekli nám eh, ty podstatné věci, eh, nastínili nám svůj pohled na věc a přitom dodrželi ty časové limity. Et nous, nous nous retrouvons. A my pokračujeme v práci, ale až za okamžik. Mes chers collègues, nous continuons. Budeme pokračovat v našem programu. Naše schůze pokračuje. Si vous voulez discuter, merci. Jestli chcete pokračovat v diskuzi, tak prosím eh, mimo sál. d'accueillir. Hmm. Je pro nás velkým potěšením přivítat tady zástupce Evropské komise za to, že nás přišli informovat o výsledcích výzvy překládání projektu MUI, tedy CEF, pardon, eh, eh, Connecting Your Facility, která byla vyhlášena v eh, říjnu a únoru tohoto roku. Toto třetí kolo je rozděleno do dvou pod výzev. Je to program víceletý a jednoletý, tam jsou tři cíle. Jednak eh, překlenout eh, úzká hrdla, zajistit interoperabilitu a eh, vytvořit přeshraniční propojení, to je ten první cíl, druhý cíl je zajistit Eh, udržitelný, efektivní a dlouhodobý systém dopravy s výhledem na budoucí na budoucnost, tedy bez uhlíku a optimalizovat integraci různých způsobů dopravy a zajistit interoperabilitu eh, dopravních služeb. Já velkým eh, Eh, očekáváním eh, si vyslechnu tyto výsledky. Jak už bylo řečeno, tak jsou to výsledky, které jsou dispozici od eh, minulého týdne. Pan Ruter, který tady, a já jsem velmi rád, že konečně taky sedíte tady na tribuně, protože když se normálně vidíme, tak jste velmi laskavý, jste vždycky k dispozici, vždycky eh, jste velmi příjemný a informativní, bez vás bychom si neporadili, teď máte slovo vy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za eh, ta vaše laskavá slova na úvod. Eh, jsem také rád, že jsem tady mohl přijít a že mohu prezentovat tyto výsledky. Řeknu to v angličtině, protože mám prezentaci nachystanou Eh, v angličtině. Samozřejmě můžu potom i... Dámy a pánové, budu přednášet výsledky výzev za rok 2016. Nejprve bych se chtěl zmínit také o přítomnosti pana komisaře, který byl s vámi minula a který už eh, vlastně to předem ohlásil, jaké jsou výsledky této výzvy. Byla, eh, a paní komisařka už vlastně naznačila také, jak to bude s časem dále. Já teď budu prezentovat zopakovat jenom několik výsledků. Vím, že máte za sebou dlouhý den, měli jste pěknou diskusi s estonskou paní ministriní dopoledne, která eh, Eh, vám řekla, na co se bude hlavně zaměřovat estonské předsednictví, je to i CEF, i digitalizace. Nejprve chci zdůraznit, že tentokrát už se jedná o třetí výběrové řízení a vlastně jedná se o investici z více 2,7 miliard a musíme dokončit eh, tříletý cyklus 2014, 15, 16, to jsme se zejména týká států soudržnosti, protože ty měly možnost eh, spotřebovat své národní eh, obálky ve třech kolech a toto je to třetí, které teď tady schrnujeme. Nejprve několik hlavních eh, Eh, záležitostí, eh, než přejdu k podrobnostem. Čili byla hodně, eh, bylo hodně zájemců o tuto výzvu, byla hodně oversubscribed čili eh, celých 8, byla ta oversubskripce byla více než 6,5 násobná pro země eh, soudržnosti. Celkem se jedná o 11,3 miliard v obálce pro soudržnost. A nikdo nečekal, že tento převod 1,3 miliard do eh, Connecting Europe eh, Facility bude taková, že to umožní, aby se spotřebovalo toto množství finančních prostředků pouze za tři roky. A jak vidíte v tom posledním odradu, odrazu, není jenom o sdílení těchto eh, peněz, aby všichni plně využili tyto obálky. My už jsme také ve fázi implementace, protože, jak víte, vidíte, už 60-40 milionů peněz se vrátili pro nové injekce, abych tak řekl, například Polsko díky svých zřízení v roce 2015 a 2016 už byla schopná ušetřit vlastně 500 milionů a zase e, se znovu zapojila do této výzvy a zase byla znovu vybrána e, v rámci nabízených projektů. Čili je to také velice úspěšná implementace společně vybraných projektů. Pak je tady další eh, důležitá věc, kterou byste si měli zapamatovat. Vy, paní eh, předsedkyně, jste žádala, aby finanční prostředky byly věnovány nejenom na eh, velké, ale i menší přeshraniční projekty. A my jsme se dohodli, že 110 milionů eh, bude vyhraženo právě na tyto drobné přeshraniční věci. I tady se jednalo o, o, o oversubskripci a my jsme využili plnou flexibilitu, kterou máme, protože vždycky částky tam můžeme ještě dodat 20 a v rámci finančního cíle můžeme někdy také přesouvat finanční prostředky mezi rozpočty, což jsme také dělali, takže jsme vybrali 13 projekt a všechny prošly externí hodnocením a celkem se jednalo o 114 milionů. A myslím si, že to je také jedna z hlavních sdělení. Tady máte celkový výsledek na slajdu za léta 14, 15 a 16 604 eh, projektů bylo zvoleno, skoro 2000 beneficientů, základní financování 22,4 miliard, což je nad 90 rozpočtu, který byl vyčleněn a celkové investice, tedy objem, to je 41,6 čili další, trošku podrobnější už k tomuto, k této výzvě. Já budu poměrně stručný. V 16 jsme měli eh, finanční eh, eh, cíly odstranit například úzká místa a přemostit je a pak zajistit efektivní účinnou uči, dopravu a také zajistit propojení jedno, doprav, druhů dopravy. Rozpočet byl 2,7 miliard a ten byl rozdělen mezi těchto šest finančních cílů. Teď se podíváme na další slide a vidíte, že jsme dostali po požadavky na financování 7,4 miliard eh, na 330 projektů a vnější eh, externí hodnotitelé to snížili na 5,5 miliardů a 208 projektů a to musíme porovnat s projektem, který byl k dispozici a to vidíte hnědě a červeně. Eh, to bylo 2,57 milionů a maximalizovali jsme tu 20% flexibilitu, to vidíte na tom, v tom zelené, to bylo 2,659 miliard. Čili museli jsme to hodně redukovat z oranžového do zeleného, čili museli jsme seškrtat mnoho projektů, které se tam udržely, ale kde jsme neměli peníze. A na dalším slajdu vidíte, že někdy je to jinak distribuováno, když se podíváme na obálky, zejména pro soudržnost. Tady byla ta velká oversubskripce a my jsme se hrozně snažili o to, abychom využívali možnost spolufinancování 7 miliard. Málo peněz ze, ze státu eh, soudržnosti jde na roční programy pro leté. Jsme se také snažili, aby tady bylo k dispozici více finančních prostředků a to hlavně například na inovace a podobně. A pak roční program, který tady vidíte, samozřejmě zahrnuje i tyto malé přeshraniční projekty. A když se na to podíváme trošku podrobněji, kam jdou tyto finanční prostředky, pak tedy v zásadě ta mm, modrá čára, kterou tam vidíte, moc to tady nepřečtete, já vám trochu pomůžu, eh, tak to jsou ty eh, koridory a ta druhá největší, to je 200 297, to FTMS. Další eh, oblasti v tomto ohledu to jsou eh, interoperabilita, například inovace ITS, Cezar, Cezar, multimodální projekty, tolik pro eh, o obálce soudržnosti. Teď se podíváme na všeobecnou obálku, tady to je trošku lépe vidět v Čech červených sloupcích, ale nepřečtete to. Největší je na Cezar, pak je to EFDMS, inovace ITS, pak eh, další, a pak eh, uzly a pak eh, komplexní sítě, to, je, to jsou ty 140 milionů, o kterých jsem hovořil. Takže to je celkový výsledek priorit této výzvy a e, já bych e, vám chtěl říci, že ta oversubscripce je velká, že jsme se snažili o maximální optimalizaci rozpočtu, že soudržnost se plně spotřebovala za ty tři roky a že jsme se zejména snažili u těch ročních programů, kam jsme dávali další rozpočet pro ty drobné přeshraniční projekty. A viděli jste ten velice pěkný objem, proto e, je toto třetí a tady jsou také ještě to, co je z roku 2014-15, tohle je za rok 2016, to je to poslední v tomto objemu, protože pak už eh, tady zbývá jenom eh, miliarda v, tý, v té směsující výzvě blending call a pak zbyde o něco méně než jeden milion na léta 7, 18, 19 a 20. Samozřejmě, že spolu s vaším výborem se budeme snažit, aby se ty finanční prostředky využily úplně, čili některé finanční finanční prostředky budou proudit zpět, ale to se stane až v roce 18, 19, 20, takže potom vám teprve se k tomu zase vrátíme. To je poslední vlastně velká činnost, kterou děláme v souvislosti s těmito touto výzvou. Děkujeme za tuto možnost tady v krátkosti popsat a vysvětlit tyto výsledky. My jsme velmi spokojeni se spoluprací, kterou jsme měli s vaším výborem, ale také se členskými státy, protože tento mechanismus ukazuje, že jsme schopni rozumně vyčerpat ten přidělený rozpočet, ale že jsme také schopni podporovat ty inovativní priority, eh, obnovitelné zdroje, nebo obnovitelná paliva a také přeshraniční projekty a rozšiřování těch eh, dopravních sítí. Takže ta spolupráce probíhá velmi dobře a my doufáme, že tak bude i v budoucnosti. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Děkuji, pane Rotere, za tuto hm, jasnost, informovanost a také za eh, tento dynamický přístup eh, k této práci a k tomu, že se s námi dělíte o své výsledky. Pan Van de Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. No, já se teď musím trochu zotavit z toho entuziasmu, musím trochu nabrat vzduch po tom náročném odpoledni na téma Brexit, tak jsem rád, že vidím zas nějaké pozitivní náznaky, kde se hovoří o miliardách eur. No, ale musím říct, že jsem z odpoledne trochu vyčerpán, tak mých otázek bude málo. Já si během prázdnin přečtu tuhle Bibli velice pečlivě, srovnám to s předchozími bydlemi, Biblemi, abych viděl, zda tam není nějaká chybička. Ale dvě otázky, ta první z nich. Rytmus vyplácení. Vy jste řekl, že je tady ta finanční perspektiva, která běží až do prosince 2020. Rytmus vyplácení je zajištěn, protože nová finanční perspektiva třeba přijde o rok později a pak je zajištěno vyplácení v tom časovém meziprostoru, v tom budou také ještě volby, bude nová komise a tak to může být pak trochu problematické. Nechci malovat čerta na zeď, ale chtěl bych se zeptat. Druhá věc, co si z toho vzalo DG Regi jako ponaučení, protože kohezní prostředky byly využity velice dobře. Bude se teď lépe spolupracovat. Jste snad eh, žárlivý. Já bych vycházel z toho, no, já jsem nevěděl, že to spadá pod DG Regie. Nevěděl jsem, ale mohu doufat, že eh, pozice generálního ředitelství MOVE tímto směrem se také posílí. A tady bych panu Reutersovi přál nejenom hodně úspěchu s novým jednáním, ale budu doufat, že paní Bolc tu novou energii, novou dynamiku využije, aby to všechno se využilo. Děkuji. Paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych eh, se chtěla přidat k těm díkům za ty informace, které jsme právě slyšeli. Opravdu pan řečník zmínil, splnil všechna přání a jsem opravdu velice ráda z toho, co nám řekl. A ráda bych mu řekla něco o své radosti, o radosti lidí z mého regionu, Když se podíváme na to studii, tak já si ještě velice dobře pamatuji, že definitivní studie Hned jsem, tak říkajíc, potom skočila definitivní, konečná. No to v mém regionu opravdu byla společná práce s Aký ten a doufám, že to bude hladce fungovat i nadále. A teď k tomu, co řekl pan van de Kamp abychom eh, teď už začali, začali pilně veslovat anebo šlapat do pedálu, abychom eh, mohli realizovat eh, rozpočet pro infrastrukturu, abychom dosahli toho, co bylo teď. Ano, nejde jenom o poptávku, ale jde i o služby, je třeba to propočítat, co potřebujeme, kolik budeme potřebovat pro to, abychom splnili povinnosti, které jsme plnili v letech 14, 15, 16 při těch výběrových řízeních a výzvách. To je dobré vzít vždycky to první číslo i s ohledem na ty závazky, které jsme už převzali a dále byla by dobrá možnost eh, jasně zveřejnit ta čísla, ale samozřejmě nesmíme ztrácet smysl pro realitu. A pak metodika, tedy tato otázka, metoda CEF. No to by se dalo prodávat, na to by se dal udělat hotový marketing, nejenom pro výbor regi, ale jako uh, kolegium v komisi, tam by se to opravdu ty úspěchy daly prezentovat všem partnerům, v debatě by se to dalo ukazovat, tuto rozpočtovou linku, tu položku. Musíme se opravdu snažit všechny ty měsíce, co je nutné, proč se to vůbec realizuje. To jsou zásadní úvahy, kterým se musíme věnovat a jasně to musíme ukázat ukázat, jaký je formát, jaká je metodika, jak to pomohlo nejenom v těch kohezních zemích, ale nad rámec, co se týká investic, investic jako takové, k, takových k, jejich kvality, kvalitativně lepší výsledky, různé formáty, regi, je už tradiční a pak ty další věci, EFSI a tak dále, které takovou tradici nemají, jsou novější modernější, tam se sází na inovace, celé by to mohlo jít dál. Co se týká generálního ředitelství MOVE, co všechno iniciovalo, uvedlo do pohybu, tady opravdu máme ještě co dělat. Děkuji, paní Ayala Sender. Pan Kramer, prosím. Děkuji za vaši prezentaci. Vím, že se zatím skrývá spoustu práce. Já jsem to ještě nepřečetl celé, ale pár informací už mám. Pan Wim van de Kamp řekl, že bych měl zmínit ty missing links. Tam se odehrálo spoustu věcí a těch 110 milionů, které byly k dispozici, se překročilo. To je dobré, my jsme spolupracovali s výborem regionu a je to důležité téma. To Evropu be, zbližuje dohromady. Byl bych si přál, aby to začalo před 30 lety, ale lepší pozdě než nikdy. Dvě otázky. Missing Link, tam je 40%, 40 milionů z toho, to je své Horka, ten uh, úsek, to jde až na hranice a pak na polské straně už je všechno, co chybí na trati do Vratislavy, je Horká Kotbus. Jednali jste se spolkovou vládou, aby to udělali příště, protože co já jsem slyšel, Braniborsko chtělo plánovat tuhle trasu, chtěli sami to předem financovat a spolkový minister dopravy to zakázal, protože to není prioritní bod toho spolkového plánu. Tras, to je tedy evropský projekt, ale spolková vláda s tím nechce nic mít společného, ale teď se jeden úsek bude financovat. Jaké možnosti tedy jsou vyvinout tlak na spolkovou vládu, aby se pak spolková vláda podílela na financování té trasy kotbus Horka. A druhá otázka, silnice. Existují země, které vůbec nemají mýto, my máme 100% eh, mýta na všech eh, železnicích, ale jenom 1% na dálnicích. Jak vysoký je tedy podíl těch projektů, silničních projektů, které jsou spolufinancovány, tam, kde se vybírá mýto, kde se ty peníze později někde vrátí nebo kdy ne. U každého projektu na kolejích se mýto vybírá. A třetí otázka, jsou problémy se silnicemi v České republice, protože zcela zjevně, aspoň mi to tak říkali, pan Juncker řekl, to schválíme, aniž eh, by byla EIA provedena. Je to nějak vyjasněno, anebo dostanou spolufinancování, když ty zákony související s EIA nebudou respektovány? Mě by to zajímalo hlavně ve vztahu k České republice. Děkuji, pane Kramere, pan Markus Pípr. Děkuji, paní předsedkyně. Krátká otázka. Vin van der Kamp už to naznačil, ty kohezní země při sestavování CEF přišly s nějakými problémy, s kompromisy to nebylo úplně snadné. A jak to teď vypadá s rozdělováním peněz? Byla tady ta obava národní obálky, preference některých zemí, některé se k tomu vůbec třeba nedostanou, jsou tam nějaké extrémy. A ještě otázka, která na to navazuje, na konci CEF, tak jak vy to vidíte, budou prostředky, které se nepodaří použít. V minulosti to vždycky bylo tak, když nebyly spotřebovány všechny ty prostředky, tak se všechny regiony mohly ještě znovu ucházet o ty nespotřebované peníze. Děkuji. Merci, monsieur Piper. Děkuji, pane Pipere. A na závěr pan Kun. Děkuji. Eh, děkuji za mm, tyto výsledky. Ta kombinace mezi CEF a regionálními a kozními fondy je pro mě nesmírně důležitá a je to velký cíl, který, že by to znamenalo hospodářský růst, ale současně také zlepšení nebo e, snížení nezaměstnanosti mladých. A právě v těch zemích, kde jsme měli největší obavy, to jsou ty strukturálně slabší eh, země. Já jsem velmi rád, že tady vidíme že například v Rumunsku nebo v Bulharsku, v Maďarsku, na Slovensku nebo na, v Portugalsku, ale i v Itálii, v té jižní oblasti, že tam pro ty transevropské osy jsou obsaženy ty nejdůležitější úseky a že ty akce by tam měly vést k, k velkému zlepšení. Také může prospět eh, tomu hospodářství, tam můžeme to Eh, nastartovat eh, eh, a použít to na veřejné zakázky, protože by to mohlo vést ke zlepšení hospodářské situace. Ten druhý krok je potom to usazování podniků v těchto oblastech. My jsme o tom hodně diskutovali, protože někdo říká, že nikdo nechce z toho fondu čerpat, všichni si to chtějí nechat pod svojí kontrolou, Eh, ti, co mají na starosti regionální fondy, nebo ti, co mají na starosti CF, e ti to nechci, aby se to kombinovalo. Ale tady vidíme, že jsme učinili správné rozhodnutí a musíme na tom dále pracovat. Eh, ve Wirtschaftswoche jsem teď o tom četl článek, o tom, že Německo to chce, Evropa ne, a že Německy, nebo že Německo je na tom lepší. Víme, že tady roste hospodářství a příštím roce bude ještě lepší a to právě v těch zemí, které to potřebují nejvíce a které se toho účastní. Takže to je ta správná filozofie. Žádné další otázky k tomu nemám. Děkuji, pane Kune. Já mám eh, dvě menší otázky. Ta první, protože tady eh, se mluvilo v tom slyšení, které předcházelo, se mluvilo o Brexitu. A mě by zajímalo, co se stane s těmi projekty, které Eh, budou financovány z evropského projektu, jestli se pořád budou budovat ty, ta propojení. A druhá věc, zajímalo by mě, jestli nějaký stát, který eh, požádal financování některých projektů a potom došlo eh, ke změně vlády v té zemi, jestli to může revidovat, nebo jaký postup pro to musí uplatnit. Pokud se tedy změní to financování, musí to nějak eh, doplatit. Děkuji vám za vaše odpovědi předem. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, vážení kolegové, za vaše otázky. Ty otázky se týkají kohezních zemí, eh, tedy eh, rozpočtu na kohezní fondy. Víme, že i když to je CF, tak eh, eh, to pořád jsou kozní fondy, protože je možné přidělit pouze těm státům, které na to mají nárok. A eh, tady se to přidělovalo podle těch národních obálek v průběhu tří let a my jsme vyhlásili tři výzvy pro tyto země, aby mohly vyčerpat ty své národní obálky z těch 11 přibližně milionů, to byly 2 miliardy pro Polsko a Polsko mělo třikrát příležitost předložit návrhy projektu, aby je čtyři miliony, miliardy mohli využít. A e, Bosko to udělalo, e, vyčerpalo to plně a to proto, že tady byl větší zájem e, šestinásobný, než byly ty vyčleněné prostředky pro národní obálky. Analýza, kterou my jsme z toho udělali, je to, že Eh, se to vzájemně doplně, že po těch třech letech ty peníze už eh, k dispozici nejsou pouze jedné z těch zemí, ale všem těm kohezním eh, státům, které o to soutěží. A abych na to pověděl panu Piperovi, tak tři státy plně nevyužily své obálky, to si můžete najít tady v té tabulce do určité omezené míry ty peníze, které nebyly využity mm, z těch národních obálek, to bylo 70 milionů z 1,3 miliard. Takže vidíte sám, že to je méně než 1% nebo 0,0 něco do celkového rozpočtu, takže eh, množství peněz, které eh, nebylo využito, prakticky je zanedbatelné. Eh, když chcete, tak to tam můžete někde vyčíst, jak se potom naložilo s těmi 70 miliony. My jsme to předělili v souladu s principy CEFu, jednak na evropské projekty, které mají nějakou přeshraniční dimenzi, A na to to tedy šlo. Takže Rail Baltica, projekt mezi Polskem, Slovenskou a Českou republikou a potom to byl taky nějaký přesaniční projekt ve Slovinsku a potom to byly horizontální priority alternativní paliva TS a Cezar, takže těch 70 milionů eh, se také vyčerpalo. Bylo to málo, ale i tak, jenom abych to úplně vyjasnil. Tato Obálka tedy byla vždy velmi úspěšně a my jsme se z toho mohli poučit eh, v tom smyslu, že když tam přidáme trochu toho konkurenčního prvku, tak je možné to v tom daném období využít. Ani se nemuselo použít pravidlo N plus 1, N plus 2 nebo N plus 3, ale už hned v tom v eh, příslušném období se to podařilo vyčerpat. Takže vidíme, že ty kozní státy byly velmi úspěšné, jak říkal pan Kun. Oni tam uplatňovali na ty projekty ty své strategické priority a tím jsme dosáhli té doplňkovosti s regionálními fondy, protože tady jde vlastně o přeshraniční, třeba železniční dopravu, ti kozní kolegové v DG Regio potom eh, eh, to předělí na té ostatní sekce, například eh, Rail Baltica, my jsme to dělali mezi Varšavou a Litvou a ty ostatní úseky budou dělat naší Eh, kolegové v regionu, takže tím pádem, eh, že těch projektů bylo 6,5 krát více, než byly prostředků, tak eh, ty zbývající peníze mohou využít i ostatní projekty, které u nás neuspěly. A ještě na ty ostatní otázky. Pan Kramer se ptal na kodbus Horka spojení, na tom pracujeme, protože už byly přiděleny peníze na spojení Hojesverda, Horka, jsme měli pozitivní dialog, tam zdůrazňovali tu důležitost. Jak víte, tak jsme také mluvili se sobou kolem Braniborsko a s dalšími spolkovými zeměmi. A tam také budeme prosazovat nejenom tuto sekci, ale celou, celé to spojení. A potom investice do silnic, jak víte, eh, naše investice do silnic jsou velmi omezené. Eh, jde to do informační technologií, do hraničních věcí nebo do parkování, jinak eh, investice do silnic jsou velmi omezené, eh, eh, jinak české státy mohou do EFSI, tam mohou ty EFSI předkládat ty své návrhy na projekty, ale tam v EFSI jde také o mítné, tam, abyste se mohl požádat o to, tak musíte mít nějaké příjmy z mítného. A potom eh, odpověď na otázky, které jste měla vy, paní předsedkyně, ohledně Brexitu a eh, změny vlády. Ty eh, stávající projekty v Británii probíhají, zatím nemáme žádný výsledek jednání, abychom to mohli nějak změnit. Ty Eh, projekty v podporu Spojeného království jsou snad, snadno ředitelné, nebo se řídí snadno, protože většina z nich skončí v roce 2018. Taková je tedy teď situace. Samozřejmě, že ještě bude muset proběhnout podrobná analýza, ale zatím eh, musíme čekat na výsledek těch jednání. My to nemůžeme sami za sebe předjímat. A co se týče změny, změny vlád, samozřejmě k tomu dochází neustále. Nic to nutně nemusí znamenat, nemusí to měnit ty naše závazky vůči těm vládám při uzavírání těch dohod o financování, které máme, pokud máme dohodu o financování a ta není členským státem dodržena, protože má nějaké eh, prostředky, nějaké projekty, které neprovádí, tak ty peníze se nevypotřebují a ty se nám potom musí vrátit. Máme ten mechanismus eh, eh, use it or lose it, tedy buď to využijete, nebo nám to musíte vrátit. Takže máme jasně dané lhuty, když ty peníze nejsou využity, tak se vracejí do našeho rozpočtu a zase se mohou uh, využít někde jinde. Máme systém, jak to využít znovu. Uh, potom tady ještě byla otázka pana Vande Kampa, na to dám slovo svému kolegovi, tam šlo rytmus plateb a N plus 1, N plus 2. Uh, eh, můj kolega uh, na to bude, je na to nejlépe kvalifikován odpovědět. A ještě jste zapomněl tu moji otázku. With your permission, I will try. S vaším dovolením já se vynasnažím odpovědět na oba otázky. Já mám na starosti v oddělení pro CEF a implementaci právě v této oblasti a realizujeme tedy projekty, eh, které eh, vyžadují velice přesné finanční řízení. Pokud rytmus nebo cyklus eh, plateb, nechci zabíhat do technických podrobností, ale my máme opravdu velice přísné řízení, máme částky, které jsou rozdělené víceročně, čili vždycky je poskytujeme na určitý rok podle potřeb projektu. Máme nejprve předběžné financování, pak mezi financování, to zase záleží na potřebách konkrétního projektu a pak nakonec doplatíme, e, uděláme doplatek, čili chceme zajistit patřičný cash flow pro projekt vždycky, aby projekt dostával dostatek peněz, aby mohl pokračovat a na druhé straně nechceme, aby peníze někde spaly. Čili nechceme poskytovat příliš mnoho a chceme udržovat patřičnou úroveň. Čili rozpočtové řízení se probí, eh, provádí v úzké spolupráci s beneficientem. Panu Kramerovi, vy jste se ptal na posouzení dopadu na životní prostředí. Pokud jde o proces volby eh, projektu, pak eh, naši eh, kolegové z DG Envy kontrolují, aby se legislativa životního prostředí dodržovala. Pokud eh, to není zajištěno v momentě výběru, pak při implementaci se to sleduje. A teprve, když nám řeknou kolegové z DGN, že je všechno v pořádku, tak zase to eh, dáme dále, ale vždycky to kontrolujeme spolu s našimi kolegy z DG pro životní prostředí a ti se zvláštně zabývají eh, posouzením hodnocení dopadu na životní propadu eh, do, na životní prostředí. Dívají se na to z ekologického hlediska tedy. Myslím, že vážení kolegové, můžeme poděkovat kolegům z DG Move, kteří nám tady velmi dobře popsali výsledky své práce. Děkuji vám za vaši spolupráci. Myslím, že vám také můžeme zatleskat, protože jsme velmi spokojeni a tím pádem končí i naše schůze. To je vše pro dnešek. Pokud se neuvidíme, tak 31. Eh, eh, máme už na plánu schůzi, 31. srpna, pardon, mám na plánu schůzi od 9 ráno. Doufám, že tady budete. Někteří se ale ještě uvidíme, protože příští týden jedeme na delegaci do Švédska. Naše práce ještě nekončí. Hezké prázdniny a paní předsedkyně děkuje také tlumočníkům kteří se vždy vyznačují vynikající eh, profesionalitou. I eh, tlumočníkům eh, přeje paní předsedkyně hezké prázdniny. Doufám, že si odpočinete, protože ten následující rok bude velmi nabitý.